Takže co nyní tedy budeme pracovat pro ty členy frakcí pro exporty. Je to veřejné slyšení, které je vysílen vysíláno na internetu, aby tedy mohl být také zpracován zápis. Já bych tedy rád zahájil naši odpolední část schůze a to bodem 10 našeho programu, což je Pakt pro civilní společnou bezpečnostní a obranou politiku. A zde vítám Arnota Molenára, úřadujícího vedoucího oddělení CMPD2, kap- z pro, ředi, pro ředitelství pro plánování krizí. Někdy tedy se mě ty zkratky trošku pletou, ESVČ. Potom zde vítám Giovanniho Falega, kterého máme tady. Ano, vítejte. Je to vedoucí Analytics Institutu Evropské unie pro bezpečnostní studie, studia EUISS, zkrátka Já jsem zase zaměnil zkratku. A potom zde vítám panu An- a paní Anu Penfrat, vedoucí odbornou referentku z Evropského mírového kontaktního úřadu EPLO po debatě o, budeme hovořit o v rámci mise SBOP v červnu Schválili jsme dlouho očekávaný eh, pakt v rámci, který vytváří takový EU, tedy eh, v rámec pro tyto mise. Rada by chtěla vlastně revidovat své priority v této oblasti a čelit stávajícím výzvám jako migrační tratlaky, hrozby, národní, přeshraniční teori, te, terorismus v rámci s prioritami z roku 2016 by měl posílit roli EU jakožto skutečného a legitimního aktora v oblasti sekurit, obla, bezpečnosti zohledit stále větší význam zahraniční a interní bezpečnosti. Musíme tedy vytvářet nástroj, flexibilní a moderní nástroj pro zahraniční politiku, který bude schopný řešit bezpečnostní témata nejen tedy vně evropského kontinentu, ale i na kontinentu. Musí zde být silný závazek na, na úrovni EU a národní úrovni, lepší koordinace mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty, jak interními, tak externími, tak abychom identifikovali a vyplňovali mezery v rámci toho, těch rozvojových plánů. Členské státy by měly se zavázat k odpovídajícím zdrojům, jež by měly posílit eh, civilní oblast společné eh, bezpečnostní a obrané politiky pro rozšíření a podporu tohoto procesu. Ta civilní část politiky bude tradičně více omezená ve své oblasti schválení této civilní části dohody je první krok směrem k rychlejší, flexibilnější a efektivnější misi v civilní oblasti. A právě na toto téma se konkrétně specificky zaměříme s našimi hosty. Také budeme hovořit o přípravenosti členských států. Ono je někdy jednodušší velet vojákům než civilním orgánům státní zprávy které někdy jsou zvyklé říkat, ne, já, my ne, neděláme tady toto, takže co se, já si dokážu představit, že to obtížné je na té administrativní a správní úrovni, ale je důležité, abychom měli politický závazek na úrovni EU a v této oblasti bychom měli být schopni poskytovat výs- dodávat výsledky lidem tedy při civilních misích. Nejprve bych tedy dal slovo panu Molenárovi. Prosím. Eh, Velice děkuji, pane předsedající, a děkuji za to, že jste nás pozvali na své jednání, abychom mohli představit náš pakt pro civilní SBOP. Jak jste řekl, pane předsedo, včera ho schválila Rada a členské státy. Já navážu na vaše poslední slova. Je pravda, že to je součást neutuchajícího úsilí, aby zde byla globální strategie pro obranu, kde už došlo k velkému pokroku, zejména v té vojenské oblasti. A myslíme si, že teď je dobré, eh, že je zde taková, taková dohoda i o, pro tu civilní složku. Také jste, pane předsedající, eh, říkal, že ty dvě věci se trochu liší, protože i ti odborníci, kteří třeba jsou odborníky na civilní mise, třeba zase nemohou být eh, Eh, využití pro ty vojenské mise a naopak, protože zase vojenské mise jsou trénovány speciálně na vojenské účely a zároveň ale dnes je poměrně velká eh, poptávka i pro po mm, lidech, kteří jsou třeba z oblasti spravedlnosti, z policie. A, takže toto je skutečně věc, která je velice důležitá. Navíc Eh, ta práce začala loni v listopadu, takže už je to rok. Už jste také zmínil několik kroků, které proběhly. V květnu byla rada, dále také proběhla, proběhlo představení toho plánu eh, Civilian Capability Plan. Hmm, tento pakt má, to, je, to, je vlastně, to jsou vlastně závěry Rady a členských států, zástupců vlád členských států, kteří se setkali v rámci rady, což je formát, který vlastně v rámci SBOP nevyužíváme, ale používá se v jiných oblastech. Myslíme si, že to je dobrý a přiměřený, vhodný formát, mm, protože tam je celá řada závazků, které se týkají, které spadají do, do státní kompetence, do vnitrostátní kompetence. Mm, takže tam jsou opravdu konkrétní závazky členských států, zejména co se týče těch schopností to znamená, tyto společné závěry rovněž ukazují význam tohoto paktu a také i zájem eh, členských států, rady a samozřejmě také i Evropské komise. No a co se týče přímo meritu věci, tak jak už jsem říkal, tento pakt jsme připravovali celý rok. Mm, je zde celá řada dokumentů, proběhly různé diskuse. No a jak vidíte, tak tento pakt je rozdělen v zásadě do tří Části jedna se nazývá strategické pokyny, to jsou takové ty hlavní um, cesty vpřed a politické přístupy. Za druhé 22 závazků, jak už jsem říkala, jsou to závazky rady v, ram, respektive členských států, jak postupovat uh, s tímto paktem. Co se týče politické uh, pokyny, tak ty, mm, pardon, ty pokyny Eh, pardon, na těch pokynech již byla, eh, došlo k eh, nalezení souhlasu v mnoha bodech, je tam ta globální strategie, dále došlo k, mm, k revizi tzv. priorit sféry, zejména se to týká těch ehm, křehkých a konfliktních situací a také se hovoří o tom, že, chce, že Evropská unie chce mít jakousi obecnější schopnost reakce. Je to všechno v souladu se závěry rady, kde se také hovoří o současných hrozbách a výzvách. Ty strategické pokyny rovněž obsahují klíčové prvky, které se týkají úlohy civilní SBOP v rámci celého toho cyklu. Hovoří se o tom, že je důležité, aby ty, to místo vzalo tyto úkoly za své. Musí tam eh, být také možnosti mise různě navyšovat nebo naopak snižovat. Eh, musí tam být mandát jak exekutivní, tak i neexekutivní pro ty mise aby ty mise mohly třeba dočasně zastávat určité úkoly. Pak je tam také důležitá spolupráce, integrovaný přístup a v neposlední řadě je důležitá i spolupráce mezi SBOP a sektorem spravedlnosti a vnitřních věcí. V rámci nicméně důležité mít stále na paměti, že úkoly SBOP se nějak nezmění, nezměnily, protože, to, protože vycházejí ze smlouvy ale pakt usiluje o to, abychom mohli efektivněji využít eh, SBOP, eh, cíle a úkoly a abychom také zlepšili případnou reakci na určité hrozby a výzvy. Takže rovněž také nesmíme na to zapomínat. No a samotným srdcem celého paktu je 22 politických závazků, které učinila Rada, respektive členské státy. A jak už jsem v úvodu eh, stručně říkal, mm, zde komise také má mnoho úkolů, jak to všechno zavést do praxe. Jsou zde takové tři hlavní oblasti v těchto závazcích, aby pakt pro civilní SBOP byl, mm, mohl lépe reagovat, to znamená lepší schopnosti, lepší využití těch schopností a dovedností, lepší, eh, efektivnější mise a také rozvoj dalších schopností společný přístup, eh, propojení s dalšími nástroji Evropské unie, integrovaný přístup mm, s aktéry politiky pro rozvoj nebo i s aktéry z eh, oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Takže ten první klastr, to, jsou, to, to je velice důležitý úkol eh, vypracovat a vyvinout dostatečné schopnosti a tím posílit civilní SBOP, to už je závazek v rámci smlouvy pro členské země, jak víte, ale myslíme si, že občas je to dobré jak si připomenout a zaručit to, že členské státy budou tyto závazky plnit. Je to také zvláštní závazek eh, navýšit počet tzv. vyslaných odborníků na mise, protože v minulých letech jsme byli svědky toho, že došlo k poklesu a spíše se využívali pracovníci na smlouvu, ale je důležité, aby členské státy sdílely své odborníky a aby se naopak eh, ten, ta míra navyšovala postupně. Důležitý je také závazek členských států, aby eh, sami zlepšovali eh, situaci ve své, mm, ve své zemi, co se týče například legislativy, různých rámcových opatření, aby eh, došlo ke zlepšení té mm, civilní reakce schopnosti. Takže také zde musí hovořit, eh, eh, pardon, musí spolu spolupracovat ministři obrany, ministři vnitra, ministři pro rozvoj a tak dále. Další školení odborné je také klíčové a zdůrazňujeme to rovněž i v paktu. Je důležité i to, aby zde byly národní prováděcí plány které budou procházet každoročním procesem přeskoumání. Druhý klastr, ten eh, usiluje o efektivnější mise a o efektivnější využívání těch schopností. Chceme, aby mandát misí byl flexibilnější, pak jsou zde kvalitativní i kvantitativní cíle, konkrétně se jedná o cíl Eh, aby během 30 dní po rozhodnutí bylo možné vyslat misi o 200 pracovnících. Vycházíme eh, z cílů, myslíme si, že tento cíl je realistický, ale zároveň poměrně náročný, pokud chcete někam na misi vyslat do 30 dnů 200 osob. Takže to vyžaduje třeba i dostatečné a efektivní mm, mechanismy financování a tak dále. No a ten třetí klaster, jak už jsem říkal, je úzká interakce mezi civilní SBOP a jinými aktéry, například tedy spravedlnost a vnitřní věci. To si myslíme, že je také dobrý krok vpřed. Už jsme zaznamenali v minulých letech kroky tímto směrem, ale domníváme se, že v tomto paktu tyto úsilí ještě posílíme a bude to všechno fungovat hladším způsobem a tím pádem my se také přispějí k tomu, aby se snižovaly hrozby a rizika, anebo také třeba získáme i více informací pro všechny zúčastněné aktéry a třeba i pro služby, pro příslušné útvary komise, aby tam aby byly posíleny synergie, aby došlo tedy k situaci, kdy, která, je, mm, která přináší výsledky pro všechny strany. Také chceme posílit výsledky misí Chceme také třeba vypracovat určité pilotní projekty do budoucna, i když to samozřejmě ještě všechno musí být eh, přeskoumáno v rámci konkrétních jednotlivých misí a také musí, musí brát v úvahu situace zemí, kde se ty mise odehrávají. No a nakonec se tam také hovoří o tom, že každý rok to vše bude přeskoumáno a Eh, bude zjištěno, zda země své závazky splnily, také tam budou podrobnější přeskoumání, podrobnější přeskum. A ještě chci říci, že rada vyzvala komisi, aby vypracovala společný akční plán o provádění paktu pro civilní SBOP, aby to provádění bylo koherentní, Čili zřejmě během jara 2019 budou, bude připraven ten celoevropský akční plán a zároveň členské státy připraví své vlastní e, plány provádění paktu pro civilní SBOP a k tomu se pak vrátíme během toho každoročního e, procesu přeskumu. Včera byl tento pakt schválen, je to opravdu mm, milník na naší cestě bude to také důležité pro, i pro Evropskou službu pro vnější činnost, protože to přináší takový celý nový rámec pro uh, jejich budoucí práci, pro budoucí měsíce, ale i roky. Děkuji. Děkujeme, pane Molenáre, a budeme pokračovat dalším řečníkem, který je pan Giovanni Falek, vedoucí analytik z Institutu Evropské unie pro bezpečnostní studia. Děkuji a děkuji podvýboru za pozvání a gratuluji těm, kteří k tomu přispěli, především panu Molenárovi za to vypracování tohoto dokumentu o Paktu pro civilní SBOP. Bude to stručné, jenom několik připomínek. Navážu na prezentaci pana Molenára. Nad čím se tedy radovat, co jsou ty dobré zprávy, že máme tento krok vpřed v civilní SBOP. Potom vám dám několik kritičtějších konstruktivních prvků do úvahy a poté se podíváme, co můžeme nebo co bychom měli očekávat u tohoto procesu s tím termínem 2023, kdy má být ten pakt plně implementován. Začnu tedy tou velmi dobrou zprávou, což je, že máme dokument, který prezentuje jasnou politickou podporu civilního pak, nebo paktu pro civilní SBOP. Z politického a strategického hlediska si myslím, že je to přelomový okamžik, že je to milník a myslím si, že je to něco, co bylo skutečně potřeba v Evropské unii, aby došlo ke kroku vpřed v posilování schopností EU pro reakci na krize, prevenci krizí, stabilizaci a rozš- došlo k rozšíření těch priorit, které byly stanoveny ve Fejře. Snažíme se pochopit, jak se svět změnil a jak musí vypadat vnější činnost EU, aby lépe čelila vnějším hrozbám. A je to velice v souladu s těmi cíly Evropské globální strategie, co se týče bezpečnosti, co se týče odolnosti a také těch okolních regionů a také toho integrovaného přístupu k externím krizím. A žádný z těchto tří cílů by nebyl možný, aniž by EU podnikla tento krok vpřed a takto posílila ty civilní schopnosti. A nebylo by možné řešit nové hrozby, jako je radikalizace, organizovaný zločin nebo hybridní hrozby. Byla zde tedy politická mezera, kterou se skutečně podařilo zaplnit tím paktem. A to je určitě důvod k oslavě. Druhá věc, tam se dostávám více do technických podrobností a k té povaze těch závazků. Tady samozřejmě jako u jakéhokoliv rozhodnutí, tam ten ďábel spočívá v detailu. Takže jaký je vlastně ten obsah nebo ta podstata toho dokumentu? Moje první kritická reakce opravdu jsem chtěl být kritický, nechci to nějak tady eh, snižovat, ale neměli bychom podceňovat, že je obtížné najít tady dohodu mezi těmi různými zainteresovanými stranami, takže to oceňuji, ale ta první kritická připomínka je, že jsou tam vlastně potřeba čísla, ty kvantitativní závazky, takovýchto závazků je tam méně než těch slovních závazků nebo slov, která v tom dokumentu říkají, že je potřeba posílit tu civilní stránku. A myslím, že se nedalo asi očekávat nic jiného nebo nic více. Asi jsme nemohli očekávat, že by tyto závěry zahrnovaly příliš mnoho konkrétních údajů, co se týče závazků. Ale i tak nám to dává určitou představu o tom, co je podporováno politicky a teď to projde tou důležitou zkouškou implementace. To znamená, jaká bude praxe a co tedy uděláme s tímto politickým prohlášením. Zase to nechci nijak snižovat. Politické prohlášení je velice důležité, je to ten základ pro všechno, ale teď jde opravdu o to pustit se do toho obsahu, a přimět členské státy, aby se opravdu zavázaly a aby se opravdu drželi těch závazků, které udělali. Určitě zde jsou nějaké dobré zprávy, když si přečteme ten text. Tam to procento těch vyslaných národních odborníků, není to zas tak velký nárůst, ale určitě to stanoví určitý příklad nebo určité měřítko kolik má být osob v těch civilních misích, i když tady nemáme přesně, jak by to, jak dlouho by to vlastně mohlo pokručovat, ale aspoň to poskytuje určitou představu, jak je možné dosáhnout větší flexibility a reakce schopnosti. A určitě musíme uvítat to, že je zde snaha o větší spolupráci s aktéry v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, pokud jde o vyplnění mezery mezi interní a externí bezpečností. To je důležitý rozměr nejenom z technického hlediska, ale také co se týče politických důsledků. Já jsem mnohokrát říkal, že ten pakt pro civilní SBOP by měl jít daleko za migraci, daleko za otázky vnitřní a vnější bezpečnosti, ale samozřejmě v současném politickém prostředí je velice důležité, že toto je pevně stanoveno jako určitý technický a politický základ toho paktu co tedy můžeme očekávat v nadcházejících měsících a letech. Ten dokument to uvádí jasně. Společný akční plán komise a Evropské služby pro vnější činnost do jara 2019 můžeme očekávat národní implementační plány na základě poskytnutých šablon, kde se budou specifikovat ty národní příspěvky a potom výroční zprávy a bude důležité tam dát ty potřebné pobídky těm státům, aby plnili ty svoje závazky a potom na výroční konferenci se ukáže pokrok v této oblasti. Co je možná méně pozitivní, je že kromě těch národních implementačních plánů jsem neviděl, co jiného by mohlo tlačit členské státy, aby skutečně plnili své závazky. Takže co když plnit nebudou? Co když řeknou, dobře, to znělo dobře, ale ta skutečnost je jiná? Před několika dny se takto politici vyjádřili ne k tomuto tématu, ale i tak, co když to dospěje k tomu, že členské státy řeknou, že ne, že to nesplní. Já jsem tady neviděl žádné informace ohledně rozpočtů, takže zde není žádný jasný závazek na zvýšení rozpočtů. Samozřejmě asi se nedalo od takovéhoto typu dokumentu moc očekávat, ale pokud to myslíme vážně s těmi ambicemi, tak ta nutná otázka je, jak budou ty ambice financovány. A to bude muset být v určité chvíli řešeno nějakými novými nástroji s určitou kreativitou. A v té celkové otázce flexibility a optimalizace rozhodování, to je zase zásadní bod, ale v tuto chvíli nemáme moc informací o tom, jak toho má být dosaženo, jaké jsou mechanismy, jejichž prostřednictvím je možné tam zapracovat flexibilitu do budoucí civilní SBOP. Takže nakonec, co bychom měli očekávat v nadcházejících měsících? Členské státy to budou částečně dodržovat a budou se řídit tímto politickým koncenzem pro civilní SBOP. Komise a Evropská služba pro vnější činnost budou fungovat jako nejenom zprostředkovatel, ale opravdu budou tlačit členské státy, aby plnili ty své závazky a stimulovat je a také vést konkrétnější diskuzi ohledně těch finančních prvků. Na závěr pro vás, kdo nečetli tu in, zprávu od Nikolety Piloci, tak je to k dispozici na webových stránkách. Tam je tam otázka, zda je tento pakt může být přirovnán k příběhu Popelky. Já jenom zmíním ty její závěry. Já si myslím, že ta diskuze, ten proces, který začal před rokem, jak jste říkal, poskytl civilní SBO nový rámec pro akci, pro jednání, poskytl jí nové schopnosti, které je možno rozvinout pro lepší operativnost. A tento dokument poskytuje kolektivní politický závazek a podporu. Co nám ale chybí, a co bychom měli velmi opatrně sledovat, velmi pečlivě sledovat. A to je to zajištění, aby to skutečně vedlo k tomu splnění toho, co je nyní na papíře. A tady je opravdu dobré mít tam systém kontrol a protivách a velmi důležitá je v tom role Evropského parlamentu. Je to instituce, která může být aktivnější v oblasti bezpečnosti a obrany, ale také v té civilní stránce bezpečnosti. A ta role tam bude velmi důležitá. To znamená přiblížit se více tomu procesu, poskytovat zpětnou vazbu, poskytovat informace a zajišťovat aby ten proces, který začal před rokem, byl úspěšně dokončen do roku 2023. Aby byly skutečně splněna ta očekávání od tohoto paktu. Děkuji moc a myslím, že nás nemusíte moc povzbuzovat v tom, abychom přijali tuto noší roli že máme kontrolovat to, co bylo rozhodnuto, aby to bylo také plněno. My to bereme jako jednu z našich povinností se o to postarat. Takže děkuji. A poslední na řadě je paní Penfrat. Děkuji. Děkuji, já jsem Anna Penfrat a pracuji pro síť EPLO, což je síť 27 neziskových organizací, nevládních organizací, a pracujeme i v místech, kde pracují tyto civilní mise. Řeknu něco o tom paktu a obzvláště o jeho přípravě. Potom budu prezentovat ty klíčové prvky, které je třeba vzít v úvahu, pokud chceme, aby ty mise efektivně přispívaly udržitelnému míru a potom schrnu, co to znamená pro ten nadcházející proces implementace, ale také pro Evropský parlament. A přitom obzvláště zdůrazním ten význam určitých konceptů, například podporování místního vlastnictví a vlastnické odpovědnosti a tak dále. Takže začnu tím paktem a ten procesem, který k němu vedl. Byly zde určité obavy v té přípravě toho paktu, co se týče rovnováhy mezi vnímanou krátkodobou vnitřní bezpečností EU a na druhé straně tou bezpečností týkající se místní populace, kde v té hostitelské zemi, kde ty otázky, jako je třeba terorismus, nemusí být hlavní prioritou a podobně. Vím, že o tom hovořili už i ostatní řečníci, ale je tam rozdíl, co se týče té souvislosti interní bezpečnosti a bezpečnosti hostitelské země na interní úrovni a ten přesun vlastně celého toho významu těchto misí. Takže někde vlastně může dojít k poškození té vlastní vnitřní bezpečnosti, když se příliš zaměříme na krátkodobé zisky, co se týče třeba oblasti migrace. Protože existují možnosti, kde ten krátkodobý tvrdý bezpečnostní přístup vedl k různé negativní zpětné vazbě, negativním dopadkům. Třeba v Nigeru nebo je řada studií, jak úzké protiteroristické akce mohou vést k větší radikalizaci ve výsledku. Takže to byla součást těch diskuzí při přípravě toho paktu. A nakonec ty strategické pokyny toho paktu jsou poměrně vyvážené v této oblasti. To znamená, že tam zdůrazňují ty priority sféry a také ty nové způsoby fungování a také respektují ty hostitelské země a tu jejich odpovědnost. Přesto jsem slyšela některé aktéry, kteří vysvětlovali, že nyní ta civilní SBOP bude prioritizovat ty nové operace, které vlastně skoro nahradí fejru. A lidé v rámci civilní SBOP se liší v tom, co si myslí, že je účelem těch misí a co vlastně považují za úspěch a podobně. Uh, a pokud tam tyto rozpory budou, tak to může mít závažné dopady. Takže otázka je, jak se tomu můžeme vyhnout. A jeden z těch prvků té odpovědi je jasně říci, že u těchto misí jde o zvyšování bezpečností osob, to znamená bezpečnost soustředěná na lidi. To znamená, že nejde pouze o posu, po posílení těch místních bezpečnostních složek, ale jde o řešení problémů těch jednotlivých osob, těch zemích, těch jednotlivých složek populace. A toto bohužel chybí v tom paktu. Je to škoda, protože je to zmíněno v globální strategii EU a také v komunikačních dokumentech Evropské služby rovnější činnost. Takže eh, by bylo dobré, kdyby i tady ta komunikace probíhala tímto způsobem, ale tím, když zmíníme lidskou bezpečnost, tak tím vlastně vysvětlujeme, jakou bezpečnost se ta civilní SBOP snaží prosazovat. A myslím, že parlament a obzvláště tento výbor má důležitou roli, aby na toto tlačil. Ten můj druhý bod je ty jaké jsou ty klíčové body těch misí, aby přispívaly k udržitelnému míru a jak je to řešeno v tom paktu. Takže nejprve chci vyjasnit, že když o tom hovořím, nemyslím si, že SPOP by měl být dlouhodobý nástroj, ale je potřeba, aby tento nástroj na řešení krizí mohl přispívat k dlouhodobému a udržitelnému míru. A chci připomenout, že ty mise nemusí mít vždy pozitivní dopad v konfliktních oblastech. Říkám to proto, že často panuje předpoklad, že ty externí intervence EU už svou vlastní povahou vykonávají dobro, ale i nejlepší papír, připravený třeba v Bruselu nebo někde jinde, může v určitém kontextu, který je velmi nejistý a zranitelný, může vést k různým problematickým výsledkům. Takže je potřeba, aby ty mise si toho byly vědomy a aby byly připraveny na to, aby lépe řešili tu složitost toho svého prostředí, ale také aby věděli o možných potenciálních neočekávaných důsledcích té činnosti. Takže je potřeba, jak jsem říkala, tam propagovat bezpečnost osob a když hovoříte s různými lidmi, kteří pracují na SBOP, eh, tak chápou ty koncepty různě. Ale můžeme také investovat do jiné složky, což je citlivost vůči konfliktům, což také chybí v tom paktu, i když to bylo zmíněno v tom plánu pro rozvoj schopností i v globální strategii EU, ale všichni asi tento koncept neznají, takže já zmíním ty jeho složky. Takže konfliktová citlivost, tam jde o investování do opravdu důkladné analýzy toho konfliktu, potom pokračovat této analýze během implementace a další aspekt je odpovídající monitorovací a hodnotící mechanismy pro neustále vyhodnocování toho dopadu mise na dynamiku konfliktu, tak aby nedocházelo ke škodám a naopak se maximalizoval pozitivní dopad. A třetí aspekt je navázat na to sledování a vyhodnocování a případně upravit nějak to jednání, tu akci. Co se týče toho paktu, tak tam se řeší ta analýza a vědomí té situace, informovanost té situaci, což je velice vítáno, ale jak bude ta úroveň analýzy zlepšována, to se uvidí až v té fázi toho plánování, kde je často velký časový tlak a jak je také možné zajistit v této situaci, že budou zohledněny všechny možné perspektivy. I od odborníků třeba z občanské společnosti to může být náročné. Co se týče monitoringu a hodnocení, tam se tím zabývá bod 13 toho paktu, kde jsou zajímavé prvky, na které je třeba navázat, ale zase je tam otázka, jaký význam bude přikládán těm jednotlivým implementačním plánům, protože to vůbec není jednoduché vyhodnotit ten dopad té akce v širším kontextu a nebo povzbuzovat eh, tam skutečné předkládání skutečných ověřených informací o těch misích. A potom, jak už zmínili kolegové, v tom paktu je několik bodů týkajících se té adaptability a modulárních mandátů což jsou zajímavé koncepty, které je potřeba ještě otestovat v praxi. Takže uvidíme, do jaké míry mohou ty mise být upravovány na základě výsledků sledování a vyhodnocování a ne, ne pouze ve výsledku různých politických rozhodnutí. Takže já schrnu, co to může znamenat pro ten proces implementace, pro ten akční plán, pro ty národní implementační plány a ten roční proces přeskumu. Myslím, že první otázka je ta otázka toho jazyka, to znamená mít tam ty koncepty té lidské bezpečnosti. Co se týče těch schopností, tam bych chtěla přejít k tomu procentu, minimálně 70% těch vyslaných expertů. Zároveň odbornost, co se týče analýzy konfliktu vyhodnocování eh, a také co se týče genderu a lidských práv. Toto jsou zásadní oblasti znalostí a někdy je obtížné tam mít dostatek této odbornosti v těch relevantních ministerstvech, jako je třeba ministerstvo zahraničí nebo vnitra nebo spravedlnosti a podobně. Takže je důležité zajistit, že pokud dosáhneme těchto 70%, tak je důležité aby členské státy mohly sáhnout do jiných zdrojů než teď těch svých klíčových ministerstev, aby také co nejvíce využili další civilní znalosti a odbornosti, i třeba v různých nevládních organizacích a podobně. A Další věc je potřeba, aby při té implementaci byl věnován prostor k projednávání osvědčených postupů, co se týče monitoringu, evaluace a posuzování dopadů. A tam se hodně hovoří o proškolování, ale kromě tradičního proškolování tam mohou být také programy mentoringu mezi těmi pracovníky. To může být velice užitečné. A na závěr co se týče Evropského parlamentu a obzvláště tohoto výboru, myslím, že může přispět řadou přístupů. V první řadě konceptuální debatou zase tam zapracovat ty koncepty lidské bezpečnosti a konfliktní citlivosti vůči konfliktům, dále vyvíjet politický tlak na instituce EU, co se týče monitoringu, vyhodnocování osvědčených postupů a jde tady o drobnosti, třeba zajistit, aby byla eh, dotozována Evropská služba pro vnější činnost a podobně. A dále při slyšení s vedoucími misí ptát se jich na otázky, co se týče toho vyhodnocování a nebo úsilí, co se týče právě té citlivosti v otázkách konfliktu v těch konkrétních misích. Takže já jsem hovořila o tom využívání možnosti slyšení s vedoucími misí, ptát se jich na sledování a vyhodnocování nebo citlivost v otázkách konfliktu, využívání odborníků v těchto diskuzích a dále pracovat na určitých moralitách, aby my se mohli lépe spolupracovat s organizacemi občanské společnosti. Uh, to znamená třeba mechanismy určitých malých grantů a podobně prostřednictvím různých rozpočtů. A na závěr, proč je důležité investovat do bezpečnosti té místní populace těch partnerských zemích a je to vlastně závazkem EU, když se podíváme na globální strategii a podobně, ale také díky tomu budou kroky EU efektivnější a e, přispějí k, k udržitelnému míru i pro evropské občany. Děkuji. Thank you very much. Now. Děkuji vám mnohokrát. Nyní tedy mm, nevidím tady mnoho kolegů, ale kolegu Valero, kolegyně Valero vidím, takže jí hned dávám slovo. Děkuji. Děkuji vám za vaše příspěvky. Já si myslím, že je velmi pozitivní, že se více zaměřujeme na mise SBOP. Doufáme, že tedy se nám to podaří skloubit s rozpočtem a podaří dosáhnout. Měla bych několik otázek První se týká takové schopnější civilní SBOP, je potřeba více zaškolování, cvičení, tréninku, hodně pracujeme také na těch pravidlech. Potřebujeme na právním státě, potřebujeme soudce, policisty, potřebujeme ty školitele na různých místech a máme nedostatek lidí, kteří by to chtěli dělat někdy tak, a někdy také nedostatek vůle ze strany členských států, aby plnili tyto cíle, aby tam ty lidi vysílali. Je důležité, aby tedy, abychom toto skutečně umožnili. Já vím například ze Švéc, ve Švédsku jsem mluvila se zástupci policistů, tam byla otázka posílat, vyslat je do Afghánistánu, aby trénovali tamní policisty. Samozřejmě je to nebezpečné, mají hodně problémů s povoleními od policie ve Švédsku, protože máme nedostatek policistů i ve Švédsku. A oni to vlastně mm, považovali za určité eh, extra školení, cvičení na 6 měsíců nebo tak. Já si myslím, že na tomto musíme ještě hodně pracovat a ta justiční, se myslím si, že je čím dál obtížnější vysílat tam eh, lidi, jak trénovat policistky, ženy tedy to jsou, ty jsou také hodně zapotřebí v mnoha zemích, jako Afghánistán například. Také vedeme diskuse o možnosti opravdu vyslat třeba některé policejní důstojníky z Afghánistánu do Švédska, aby se školili, trénovali přímo tam. To by bylo možná jednodušší. To byla také to byl také nápad, na které, který se musí vyjasnit, takže já si myslím, že je opravdu důležité tyto problémy vyřešit. Potom, co se týká flexibilnější a odpovědnější civilní SBOP, Hovořilo se o spolupráci s, s Radou pro spravedlnost a vnitro. Viděli jsme Požádali jsme vysokou představitelku a komisi, aby předložili akční plán. A já si myslím, že co většinou děláme, eh, musíme tedy zastavit migranty. To je hlavní cíl v mnoha případech. Jste v Evropském parlamentu, v komisi i v radě. Se na tom musí pracovat. Takže já se obávám, že mnoho z těchto Doufám tedy, že mnoho z těchto nových věcí bude fungovat. Zatím jsme někde na okraji. Já bych chtěla vědět více o tom, co si o tom skutečně myslíte, protože už když migranti už, uprchlíci už jsou v středu zemní moři, anebo těsně, než se tam dostanou, anebo někde mezi Libískou a maďarskou hranici, to je, že jsme neuspěli v ost některých jiných politikách, takže pokud se hodně zaměříme na to, abychom ty lidi mm, udržovali mimo tedy Evropu externí, na externí bezpečnost, tak možná zase potom ale nebudeme řešit nějaké jiné situace. Takže já si myslím, že ten akční plán, který by měl být předložen, by se měl zaměřit na to, co by se mělo dělat. Dobrá, dobré řízení, dobrá zpráva. I na hranicích i jinde. Myslím si, že máme hodně projektů na hranicích, a potom bychom se měli zaměřit na ty peníze speciál, specifické takže ano, spíše na spolupráci s oblastí justice a vnitra možná bychom se měli více zaměřit. Ano, děkuji, říká pan předsedající. Nevidím, že by tady byli další členové. Jestli já mohu mít několik připomínek, já bych opravdu chtěl vědět, co je nového ve srovnání s těmi cíly z roku 2000 o kterých se hovořilo. Nejen, ale také v loňském roce ve výroční zpráce jsme vyjádřili politování, že se neposkytuje dostatek civilních zaměstnanců, personálu a to posud se nedosáhlo, nezlepšili se. Takže ne, nebyly dosaženy ani ty staré cíle, nyní definujete nové, hmm, tedy a důležité je, aby rada členské státy to skutečně poskytly, aby to zajistili. Jinak prostě by ten dokument eh, byl pouze dokumentem na papíře. Pokud tedy členské státy by to mysleli skutečně vážně, tady tu civilní SBOP, tak by, v jedna, tak by to měli zapracovat do jednání o rozpočtu na rok 2019. Měli by tedy ty peníze prostě položit na stůl. To by byl takový skutečný důkaz toho, že to myslí opravdu vážně. Jednání o rozpočtu jsou důležitý rozhodující fáze z tohoto pohledu protože potřebujeme prostě ty peníze na tyto akce. Ta nej, nejnovější zpráva účetního dvora ukázala určité limity této, těchto misí civilní SBOP problémy ve třetích státech například, pokud jde o dopad na relevantní politické instituce. Takže myslíme si, že, myslíte si, že se to změní, že to bude, že to bude nové tady s tím novým paktem? To je otázka. Takže nic jiného asi už bych neměl, takže prosím, kdo chce začít, pan Molenár. Thank you. Um, well, ano, děkuji. No, samozřejmě, že ten pakt je opravdu milníkem, ale zároveň si nebudeme nějak se nalhávat, že to je nějaký všelek. Eh, mm, je to v podstatě pouze začátek. Já zareaguji na některé věci, o kterých jste hovořili, nebo o kterých hovořili i mý kolegové. A můžeme hovořit i o některých věcech, eh, na které, eh, které nastaly členské státy. Takže kde je rovnováha mezi takovým tím klasickým přístupem a mezi tím novějším přístupem? Do jaké míry můžeme přiměřeně reagovat na tyto nové hrozby a výzvy, kdy, jak najít tu správnou rovnováhu? Můžeme říci, že během posledních 15 let, kdy probíhaly mise SBOP, tak už eh, se, mm, se zabývaly tématy, jako je třeba terorismus nebo přeshraniční trestná činnost. Takže to zase třeba některé věci nejsou tak úplně nové. Tak je otázka, jak stanovit dobrou rovnováhu mezi tím, co je v našem zájmu, nebo to, co je v zájmu místní populace, místních lidí, mm, obecné bezpečnosti. Takže zase, jak to dobře vyvážit. Samozřejmě bychom nejraději, aby to byla takzvaná win-win situace, aby to bylo dobré pro všechny strany. Aby eh, se třeba, pokud se třeba v nějaké lokalitě zlepší bezpečnostní situace, zlepší se tam místní zpráva, tak je to pak vlastně dobré a přínosné i pro Evropskou unii. Eh, tady zase to, proč jsem hovořil o tom, jak je důležité eh, spolupracovat s, mm, s, s spravedlností a vnitrem, aby třeba členské státy vyslali své eh, příslušníky policejních sil nebo soudnictví. Takže to, co lze dělat více, je pobídnout příslušná ministra, ministry, eh, pardon, příslušná ministerstva, aby také zaslali své odborníky. A ještě jednou opakuji, že musíme ale eh, nastavit správnou rovnováhu. V budoucnosti budeme právě hovořit o tom, o těch pobídkách, mohou být politické, ale třeba i finanční, co samozřejmě to, ta finanční otázka je také to, k čemu se to nakonec všechno dostane. Eh, ty mise jsou placeny z rozpočtu pro vnější činnost. Mm, pak je tedy otázka, co vlastně z toho všechno financovat, nebo stále hledat nějaké synergie, třeba synergie s aktéry pro SVV. Jak, je třeba hledat cesty, jakým způsobem je třeba možné, aby odborníci z SVV vycvičili nebo vyškolili odborníky pro SBOP. Můžeme říci, že je to konec konců politický dokument s politickými závazky, ale není to přístup ze zhora dolů a nemáme ani žádný klacek, který bychom mohli vytáhnout, když se zjistí, že členské státy neplní své závazky samozřejmě také záleží na kontextu jednotlivých zemí, každá země má jiný, jinou situaci, ale je dobré, aby se každá země zamyslela, jak zlepšit tu situaci. Eh, pak je také třeba dobré se zamyslet nad eh, jakýmsi kariérním postupem člověka, který byl vyslán, že tedy pokud někdo je vyslán na misi, tak by to mělo být považováno za něco velice pozitivního v jeho životopise a tak dále. Takže je důležité, abyste to také byla interakce v rámci EU, právě v tom každoročním přeskumu. Bude se tam také přeskoumávat, zda došlo k navýšení a rozvoji kapacit v jednotlivých zemích. Budeme rovněž sdílet osvědčené postupy, můžeme se i zamyslet nad tím, kdo má nejlepší postupy, stanovovat další povídky a tak se dostávat eh, do další fáze. Rovněž plně souhlasím tím, že se že, že ta důležitá věc je, jak to nakonec bude prováděno v praxi. Eh, je zde otázka určité eh, otázka toho, že, to, že se jedná o citlivá témata. Máme zde nutnou spolupráci i se spolupra- spolupracovníky z komise kdy, při různých analýz eh, krizových míst, konfliktů a když budeme hledat eh, to, jakou reakci zvolit. No a co se týče toho samotného akčního plánu, tak se zaměříme na to, jak provést pakt, jak postupy budou zavedeny, jak bude vypadat eh, školení, odborný výcvik, ten akční plán nehovoří třeba o tom, jak reagovat na migraci, ani to nejsou nějaké, nějaká přání. Je to spíše opravdu plán, re, který eh, vychází z toho paktu a jsou tam konkrétní kroky. Vyslechl jsem si vaše komentáře ohledně té migrace. Třeba ta migrace je vlastně to je taková obecnější otázka jak eh, se vyrovnat s migrací. Ale možná právě i třeba ten pakt pro civilní SBOP může zlepšit situaci, třeba zlepšit zprávu v místních, eh, v těch zemích, eh, zlepšit tam situaci, aby tam byl takzvaný právní stát, aby lidé neodcházeli z těch zemí. V některých případech třeba bude nutné zvýšit ostrahu hranic, posílit pohraniční stráž a tak dále. Takže to je takový celý balík opatření. Ale i zde, eh, i tato oblast je takovou oblastí, kde můžeme ještě prohloubit svou spolupráci. Hmm. Něco, některé prvky jsou tam nové, některé jsou některé vlastně pokračují. Jak už jsme říkali, jedná se o závazky členských států, ale nejsou tam žádné sankce, pokud ty závazky nebudou plněny. Máme tam spíše určitý um, mechanismus posilování a doufáme, že se vytvoří prostředí, které mm, podpoří provádění těch závazků. Také je zde možnost nově a efektivně využívat rozpočet pro SBOP, budou zde víceleté finanční plány, bude nutné stanovovat priority. No a myslím si, že nakonec eh, bude nejdůležitější eh, mít určitou strategii eh, pro ty mise, Některé mise budou třeba nutné nasadit v krátkém časovém horizontu. Velice často to všechno trvá. Musíme více přemýšlet eh, o tom, jak to bude třeba s misemi do Sahelu, do afrického rohu. Musíme být realističtí, nesmíme si klást příliš nerealistické cíle, příliš vysoké cíle. Nemáme těch cílů příliš, ale myslím si, že ty cíle, které jsme si stanovili, jsou proveditelné. Teď je důležité, abychom se zaměřili na kvalitu, na vnitrostátní reformy a na to, aby ty výsledky vzešly ze společného úsilí z úrovně Evropské unie. Také bylo řečeno, aby, že je nutné, aby zde byl kon- konkrétní systém, kterým se bude kontrolovat, jak ten systém funguje. Budou tam určité kritéria, pak může být třeba nějaký přeskum v polovině období, pokud to bude zapotřebí, ale chtěli bychom, aby celkově to mělo pozitivní vývoj. Přeji vám v tom hodně štěstí, říká pan předsedající. Nyní další mluvčí, pan Falek. Ano, já na to jenom stručně zareaguji na dvě otázky, které jste položil. Ptal jste se na to, co je v tom paktu nové eh, a jaké jsou limity toho civilního SBOP. Já bych možná položil stejnou otázku, která se týká eh, globální strategie Evropské unie. Co je v ní nového v porovnání s tou bývalou strategií bezpečnosti? Ta první strategie Evropské unie zcela určitě nepřinesla výsledky nebo nesplnila ta očekávání. Mm, a já mám pochyby, zda ta druhá strategie eh, ty výsledky přinese kdybych do toho měl třeba investovat, nebo kdybych se na to měl vsadit, tak bych si asi příliš nevsadil na to, že Evropská unie eh, nějak výrazně posílí odolnost se zemí ve svém sousedství, nebo že třeba za 50 let bude Evropská unie v mnohem lepším eh, postavení. Určitě bych si na to nevsadil. A zejména pokud chcete říci, že ten civilní pilíř chceme jaksi postavit stranou, podle mě je to totiž jeden z takových hlavních eh, prvků té strategie. A proto jsme se museli přesunout k novému dokumentu. A od bývalých politických závazků jsme museli přijít k novým politickým závazkům. A jde o to, že celý ten mezinárodní, ta mezinárodní situace se mění často velice rychle, objevují se nové hrozby, objevují se nová ohniska krize, která byť jsou v zahraničí, tak najednou ohrozují, ohrožují i náš, nás. A tento politický a strategický dokument má přenášet určité pokyny, jak reagovat na ty nové podmínky. Pan Molenár řekl velice správně, že civilní SBOP přináší spíše dlouhodobé výsledky, nebo výsledky spíše v dlouhodobém horizontu. Civilní odborníci mm, vykonávají takovou práci, jejíž eh, výsledky se projeví až třeba v dlouhodobém horizontu, nebo třeba ani nejsou eh, dostatečně viditelné. Takže mm, když si třeba řekneme otázku co, co by se stalo, kdybychom neposlali třeba do nějaké africké země podporu uh, sektoru spravedlnosti? Takže to jsou takové určité limity této civilní SBOP i, i v tomto stávajícím rámci. Ale abych byl úplně zcela upřímný, tak já bych tento prvek nechtěl ani nějak snižovat, ani ho úplně vyjmout ze strategických diskusí které se týkají té globální strategie. Protože pokud má být ta strategie plně provedena, tak to záleží právě na tom civilním prvku, který musí doplňovat a vyvažovat ty další prvky. A pokud se na to zeptáte třeba uh, lidí z té, eh, z té vojenské složky, z toho té vojenské oblasti, tak uh, uslyšíte, že se zapotřebí tak si doplňovat. Podle mého názoru jsou zde, má určitě ten nástroj určité limity v tom, jak je ten návrh uh, vymyšlen. Děkuji a poslední paní Anna Penfrat. Děkuji, já bych možná se jenom vrátila tomu eh, argumentu, že zde je nedostatek vyslaných odborníků. A také jste hovořil o tom, že to vlastně jaksi může mít dopad na jejich profesní dráhu. Je důležité, aby samotné členské státy umožnili těmto lidem to, aby ta mise byla součástí jejich kariérního postupu. Ale je docela zajímavé, že třeba v tomto dokumentu už vlastně se o tom vůbec hovoří, že tam jsou čísla, protože v minulosti to tak nebylo, to se nebylo příliš v úvahu. Opravdu můžu říci, že někdy těžké najít odborníka, který souhlasí s tím, aby byl vyslán na misi. V Bruselu se říká, že bychom měli mít ambiciozní cíle, a když tedy SBOP bude ambiciozní, tak potom členské státy budou eh, vysílat odborníky, ale často to tak vlastně není. A ti lidé ani příliš neví, jaké to bude mít dopady, takový mandát. Takže Brusel často musí mít eh, určitě nouzové plány, pokud nedostane dostatek pracovníků, dostatek odborníků vyslaných z těch členských států, tak eh, co si počít, jak to misi splnit. No a pak ještě, jak jste se ptali na to, co je nového a co zůstává. Myslím si, že se nejedná pouze o to, že se změnilo celé klima, že se změnila celá situace a prostředí, ale jde o to, že uh, civilní SBOP je důležité pro členské státy a je důležité, aby samotné členské státy se vlastně zamyslely nad tím, co, co s tím chtějí dělat, jak má to být takový určitý proces, ne pouze produkt. Ano, mě ještě napadla jedna taková technická otázka. Co se týče toho, eh, těch osob, které jsou zapotřebí, takže pokud je někdo, kdo třeba splňuje ty požadavky, tak může se sám přihlásit? na tu misi a pak ho členský stát potvrdí? A nebo je to tak, že členský stát nabízí určité pozice a vybírá? Protože já si dokážu představit, že třeba v nějaké zemi je nějaký člověk, který by chtěl eh, být vyslán, možná třeba by očekával i za to, že tedy za to bude mít nějakou finanční náhradu, Možná je to také otázka, nakolik je to tedy atraktivní. Takže pokud je zde nějaký jednotlivý, nějaký člověk, nějaký odborník, může se sám přihlásit, anebo to musí jít eh, přes stát. Tak eh, má to za úkol, eh, za to odpovídá CPCC, takže nejdřív je zde členský stát, který hledá vhodného kandidáta. A potom, pokud takový člověk není nalezen, tak je to vlastně eh, potom pozice na smlouvu. A tam už pak, eh, to už je pak vlastně ta část, eh, kdy, když se hledá ta osoba na smlouvu, ehm, tak tam už to vlastně není přes ten stát. Teď je to zatím, teď je vlastně zatím je to tak, že se to více přesouvá na ty ehm, ty smlouvy, na ty smluvní pracovníky. My bychom chtěli, aby to bylo tak alespoň 50 na 50. Takže zatím je to taková, taková, jsou zde vlastně obě možnosti, ale my bychom chtěli navýšit eh, ty eh, osoby mm, vysílané členským státem. No a když se na to dívám z mé pozice, tak pokud je zde nějaká mise, pokud se členské státy dohodly na tom, že tam nějak bude nějaká, že se uskuteční nějaká mise, konkrétní mise, ale neví se vlastně ještě, kdo konkrétně na tu misi pojede, kdo bude vyslán. Takže pokud bychom do té dohody o misi dali nějaké ustanovení, které říká, že třeba členský stát nemůže odmítnout nějakou osobu, pokud ta osoba Eh, se považuje za vhodnou a že, tedy, že by tam bylo určité usnesení, že tedy členský stát nemůže takovou osobu odmítnout, pokud ta osoba splňuje ty požadavky a má zájem být na tu mizi. Takže si myslím, že členský stát by vlastně pak neměl mít eh, jaksi nárok si nějak stěžovat, protože ta osoba tady by měla mít eh, nárok na tu misi vyjet a členský, protože členský stát má tyto závazky. Já si myslím, že pokud bychom takový mechanismus tam nějak zapracovali, tak potom ehm, by to mohlo fungovat, protože tato situace, jakou popisujete, ta není dobrá, ale no, my určitě tento, tento postup přeskoumáme, abychom zlepšili jeho flexibilitu. Určitě tento postup pro vysílání odborníků přeskoumáme. Dobře, děkuji, říká pan předsedující. Takže pokud už nejsou žádné další otázky, tak bych vám všem chtěl poděkovat za to, že jste mezi nás přišli, že jste nás informovali o aktuální situaci. Navíc si myslím, že to bylo velice dobře načasováno, co se tý, protože včera zrovna bylo to eh, ten mm, pakt schválen. Děkujeme za návštěvu a přeji vám mnoho úspěchů. Vážení kolegové, teď přejdeme k bodu 11 na pořadu jednání a to je prezentace studie o procesu implementace Bílé knihy. My jsme požádali o tuto studii v návaznosti na výměnu informací s Javierem Solanou 16. června 2016 v tomto podvýboru, který byl pro sepsání Bílé knihy pro obranu EU. Takže tady vítáme autora této studie, metre Frederik Morrow. To zní skvěle. Obzvláště to křestní jméno. Takže Metre Maro je velice dobře obeznámen s tím francouzským procesem vzniku Bílé knihy a obecně s plánováním a programováním obrany, protože působil ve francouzském senátu v příslušném stálem výboru. Ve své studii hovořil s plánovači vojenskými, s odborníky ze think tanků, ze členských států a s úředníky z členských států, z EO a z NATO a s různými vrchními veliteli, takže si rádi velice poslechneme vaše závěry. Takže máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, já vlastně poskládám své myšlenky kolem tří eh, typů takových úvah v rámci těch 20 minut, které mi byly přiděleny. Nejprve budu hovořit o charakteristikách obou procesů plánování obrany, které existují na evropské úrovni. Na jedné straně je to proces NATO, který je známý pod názvem NATO Defense Planning Process nebo NDPP a na druhé straně evropský proces, který nemá nějaké jméno obecně a který pro potřeby této přednášky nazvu European Union Defence Planning nebo EUDDPP. Za druhé budu hovořit podle po o silných a slabých bodech těchto dvou postupů a potom se pokusím pohovořit o některých perspektivách v rámci budoucího rozvoje evropské obrany. Jak začněme tedy charakteristikami, vlastnostmi těchto dvou procesů. Ale předtím několik slov o plánování obrany. Budu to definovat jako řadu otázek a odpovědí logických, tedy takový proces, který umožňuje vytvořit obraný nástroj, který potřebují národy pro to, aby uspokojili své potřeby v oblasti eh, obrany a čelili výzvám. Je to velice důležitý proces, protože vzhledem k nákladům a k lhutám pro výrobu vojenského zařízení jde o to, aby nedocházelo k velkým spožděním a abychom měli obrané nástroje, které budou vždy odpovídat těm ambicím a těm hrozbám, které existují eh, předseda říká, zda by mohl řečník hovořit poněkud pomaleji kvůli tlumočníkům, ano, ano. Takže možná ale překročím těch 20 minut tedy v tomto případě. Jak ukazuje tato tento diapozitiv, tak nevyhnutelná etapa, kterou začíná každý proces plánování obrany, spočívá pro politické orgány v tom, že musí stanovit, vytyčit své cíle. Jde například o řízení krizí v sousedství Evropské unie, anebo o to, aby se zajišťovala obrana evropského území, protože to nejsou stejné obrané nástroje, které budeme vytvářet v jednom a v druhém případě. Je důležité si zapamatovat, že ať je jakýkoliv název, který dáme těm, tom, tomuto velice politickému prvku, který nazýváme Bílá kniha strategie obrany nebo strategická koncepce, tak plánování vlastní obrany nemůže začít bez, to, bez ní z toho důvodu, že pokud nevíme, co chceme vytvářet, budovat, tak je riziko, že se nám to nepodaří. Jako když stavíme dům, pokud nemáme projekt, tak bude vždycky velice obtížné a obtížnější postavit ho, než když máme projekt. Proto popíšu, co možno nejjednodušeji tyto dva procesy a zdůrazním jejich podobnosti a jejich rozdíly. První bod srovnání. Od jaké doby nebo jak dlouho existují? Tak ten proces NATO, plánování obrany, to je starý proces, protože už má asi 50 let. Jeho předchůdce Defense Planning Review pochází z roku 1971. Je to tedy stanovený existující proces, na který si státy zvykly a i když je zdlouhavý a byrokratický, tak je akceptovaný, protože má tu sílu zvyku. Nicméně řekněme, že v roce 2009 došlo k velkým změnám a nyní je efektivnější než dříve. Když se podíváme na evropský proces, tak ten je dále novější, protože má asi jen 15 let. Byl zaveden ve třech etapách. První etapa je od roku 1999 do roku 2005, to je ta vojenská fáze v odpovědnosti vojenského výboru Evropské unie, CMUE, kterému pomáhal štáb, vojenský štáb Evropské unie EMUE. E. A vyznačuje se vytvořením mechanismu pro rozvoj kapacit nebo CDM podle anglické zkratky. Ta druhá etapa je od roku 2004 do roku 2016, to je obraná fáze pod eh, stej, odpovědnosti stejné agentury. Tam byl vytvořen plán pro rozvoj kapacit CDP, anglická zkratka. A konečně třetí etapa, kterou prožíváme od roku 2016, ta se vyznačuje vytvořením ročních výročních eh, cvičení v oblasti obrany Evropského obraného fondu a trvalé strukturované spolupráce PESCO. To jsou ty tři iniciativy, které mají velmi silný dopad na budování kapacit. Druhý bod pro srovnání je obecný směr tohoto procesu. To znamená, abychom stavěli, co NDPP byla vytvořena během studené války a měla zajišťovat, aby spojenci měli nezbytné kapacity pro chránění aliance. To vysvětluje, že to pokrývá celé spektrum vojenských zařízení. Naopak, EUDPP byla spojena s PSDC, protože cílem CDM jako i u PESCO je poskytovat, cituji, autonomní samostatné kapacity pro akci, pro kování, aby se mohli řídit, aby Evropská unie mohla řídit krize ve svém sousedství. Nicméně v roce 2018 jsme se vzdálili od tohoto původního cíle, protože poslední verze CDP pokrývá celé spektrum vojenských kapacit a hlavní projekt PESCO, vojenská mobilita, má pouze vzdálený vztah s PSDC třetí bod srovnání, to je vlastně modus operandi, ten postup. NDPP nejprve je proces nasměrovaný na výsledky, řekněme. Je, že je to pochopitelné, protože během studené války bylo důležité, aby aliance měla kapacity, které potřebovala. Z toho vyplývají tři vlast, hlavní vlastnosti. Za prvé jde o proces typu top-down, to znamená od zvrchu dolů, takže velmi direktivní, protože končí tím, že se stanoví seznam nákupu pro každý stát, někdy i proti jeho vůli s pravidlům konsensus minus one, minus one a za druhé jde o cyklický proces s krátkým cyklem čtyři roky, protože je potřeba trvale přehodnocovat obrané plány vzhledem k hrozbám. A nakonec je to takový zasahující proces, protože si musíme být jistí, že státy mají ty nezbytné kapacity, o kterých říkají, že je mají. Co se týká EUDPP, tak ta je více nasměrovaná na ty příspěvky. Důležité je vědět, o kterých oblastech kapacit, ve kterých oblastech jsou státy schopny spolupracovat. Máme zde tři opačné charakteristiky. Je to proces top-down z vrchu dolů a bottom-up v té části řízené Evropskou obranou agenturou. Každý plní ty cíle, pokud chce a výsledky se posuzují kolektivně jako v NDPP zde nejsou nějaké cílové individuální přispěny a není zde žádné kolektivní obvinování, co nazýváme naming and shaming. Za druhé, do současnosti ten proces nebyl cyklický, byl zahájen pouze tehdy, když rada to považuje za užitečné a konečně je méně zasahující, vměšující se, což vyžaduje, aby členské státy hrály svou roli. Třetí bod, čtvrtý bod srovnání kdo je odpovědný. Na straně NDPP je to jednoduché, tam je jediná organizace a to NATO. Samozřejmě různá oddělení jsou dotčena a dvě vojenská velení ACO a ACT, vojenský výbor a mezinárodní sekretariát z divizí, která má exkluzivně na starosti ten proces a další divize pro investice, která zasahuje významným způsobem celkově asi 350 lidí. Na straně Evropské unie unie je to složitější. Je zde šest organizací, které zasahují AED, CDP, CARD, CMUE a EMUE, e e ESVČ za PESCO, protože to je její sekretariát, komise, která má sekretariát FED a konečně Evropská rada, která stanovuje úroveň ambicí mnoho organizací, ale ve skutečnosti velmi málo lidí, méně než 30 tedy dohromady. A poslední bod srovnání, jak to funguje a je to snadno pochopitelné. Pokud jde o NDPP, tak celý proces je popsaný do nejmenších detailů v dokumentech s malou úrovní klasifikace, které snadno obíhají v rámci aliance. Dokonce, abych pravdu řekl, tak hlavní část toho procesu najdeme na internetu. Sekvence NDPP jsou už zajeté a členské státy se hodně zapojují. Ve srovnání evropský proces je daleko komplexnější komplikovaněji ohodnotitelný, protože je to spojení různých procesů vytváření kapacit, které vedle sebe koexistují. Měl jsem pocit, že hodně členských států nepokládá velkou eh, pří, nevěnuje velkou pozornost NDPP. To je pravda v malých členských státech, které nemají nezbytné lidské zdroje, aby zajišťovaly tyto dva procesy současně a které se musí spíše obracet na NATO. Kdybych měl hovořit o podrobnostech, jak to tedy funguje. Co se týká NDPP, každý cyklus má pět fází. První fází je potřeba určitá to ten zelený segment, to je politická směrnice, kterou musí napsat každý členský stát. Ve vojen tam jsou cíle aliance, tak jak jsou uvedeny ve smlouvě, které jsou pravidelně revidovány podle strategické koncepce. Poslední je z roku 2010 a velice pravidelně se reviduje na samitech. Obecně v posledních letech to je jeden summit každé dva roky. Potom je fáze, která spočívá v tom, že se zpracuje minimální seznam nezbytných kapacit, aby se uspokojili cíle politických, eh, politického směru. Třetí fáze cíle pro jednotlivé členy aliance. Čtvrtá fáze spočívá v usnadňování eh, provádění rozhodnutí o přidělování kapacit a to vlastně je po celou dobu toho cyklu. To je ta modrá část, kterou vidíte. A konečně poslední fáze, abychom se podívali, do jaké míry byly ty cíly, cíle dosaženy. Každé dva roky se to hodnotí a umožňuje to napsat, zpracovat takový inventář disponibilních kapacit v každém členském státě. Jde o všechny ty síly významné, nejen ty, které jsou použitelné pro NATO, ale i ostatní. Pokud se týká o NDPP, tak tam jsou věci zase trošku komplikovanější. Vidíme, na tomto diapozitivu logiku jako silo takovou a organizaci, která se vytváří. Vidíme v tom prvním sloupečku zapojení CDM a CDP. V tom druhém silu vidíme PESCO a v tom třetí Evropském obraný, Evropský obraný fond a vedení komisi. Všichni dokážou na tomto schématu pochopit význam těch cílů, koordinovat veškeré tyto kapacitní procesy mezi sebou a zejména propojit pracovní program EDF, tam, kde jsou peníze, s, s tím plánováním obrany, skutečně seriózní povahy. Pokud se soustředíme na řetězení CDM, CDP, tak se podíváme, jak to vypadá. Nebudu hovořit o podrobnostech, ale mohl bych se k tomu vrátit, pokud byste chtěli. Teď se podívejme na slabiny a silné stránky těchto procesů. Vidíme, že žádný z těchto dvou procesů neumožňuje splňovat ty ambice. NDPP, tak někteří experti, zejména francouzský generál Maurice Dumblen v roce 2014 řekl, že aliance plní pouze dvě třetiny úrovně svých ambicí, tedy 50% díky amerických, fond, amerických sil co se týká NEDPP, tak tam pravděpodobně bych řekl, že ta úroveň bude asi stejná jako u NDPP, což znamená, že Evropská unie není schopna plnit svou úroveň ambicí. To jsou ty nejnáročnější mise podle smlouvy, zejména peace enforcement, posilování míru. A zejména budování kapacit má další pozitivní stránky. Hlavní NDPP, že tvoří páteř aliance. Všechno, co je důležité v alianci, prochází prostřednictvím NDPP v určitém okamžiku. Z tohoto důvodu se často popisuje jako lepidlo, jako pojivo nebo cement aliance. Vytváří se a nebo taková matrice pro interoperabilitu evropských sil a amerických a evropských tedy složek. Odpovídá na klíčovou otázku v rámci aliance a to znamená, kdo dělá co z hlediska hlavních zásluh NDPP, tak přes všechny své nedokonalosti je to hlavní, neřek, než kvůli jediný vektor pro nezávislost Evropské unie ve vojenské oblasti. Dále tvoří platformu pro spolupráci v oblasti kapacit členských států, které to chtějí, nasměrovaný více na průmysl a odpovídá na otázku, jak to dělat, jak postupovat. Tyto procesy mají také své slabiny. NDPP je vektor amerického myšlení vojenského a nechává málo místa na kritické myšlení reprezentuje všechny způsoby vojenské, například eh, obrana proti balistickým střelám. A je obžalována, popravdě nebo ne, že vlastně pracuje pro americký obraný průmysl. NUDPP vlastně bohužel přispívá pouze malými, téměř žádnými kapacitami po poslední roky, protože má významné nedostatky, zejména neupřímnost prohlášení některých členských států, jejich slabé zapojení a logické slabiny, které vedou k tomu, že je neoperativní. Toto přísné konstatování vede k tomu, že nejdůležitější budování kapacit FED a PESCO, tak toto jsou velmi nedávné nové nástroje a nemůžeme je soudit až asi za 10 let. Nyní se dostávám k mé třetí části, možný vývoj a úvahy. Pokud se jedná o možný vývoj, tak já nejprve nebudu, nebudu hovořit o jednotném procesu. Pokud by NDPP se vytratila, tak by nezmizela aliance, protože to je, eh, to je páteř, ale zdá se mi vyloučené, že by NDPP zanikla jakožto páteř aliance. Pokud jde o zánik NUDPP, ta, tam vlastně chybí určité strategické myšlení tedy v Evropské unii. Nicméně potřeba to aplikovat správným způsobem. Mohly, mohly by se tyto dva procesy spojit tedy, když nevymizí? Já si myslím, že to je eh, kačena, které bychom měli přistřihnout křídla, protože tam jsou ty americké, turecké, kanadské, britské zítra obrané síly na jedné straně a potom eh, je to prostě jiný obraný nástroj než ten druhý. Co můžeme tedy udělat, abychom proces plánování na evropské úrovni zlepšili? Z krátkodobého hlediska je možné několik opatření. První by bylo napsat vlastní autentickou směrnici politickou, která by vytyčovala obrané cíle stanovené Evropskou radou. Ve skutečnosti úroveň vojenských ambic, které byly popsány na konce roku 2016 podporou MS, skutečně nezohledňují závěry Evropské rady to, protože členské státy chtěly vytyčit ambiciozní cíle nad rámec těchto procesů a to zajistit ochranu Unie a jejich občanů. Ale nedali si dostatečný čas, aby přeskoumali, co to znamená z konkrétního hlediska. Nechali vojáky, aby si jaksi pomohli sami. Vojáci dělali, co mohli, ale nemohli nahrazovat politiky v jejich funkcích a také se skutečně nezabývali těmi cíly chránit občany, zůstali na vytváření nástroje pro PSDC. Pokud jde o CDP, ta pokrývá všechny oblasti budování kapacit, které jsou určitými slabinami, kde jsou určité mezery ve členských státech. Jsou to mezery pro členské státy, ne pro EU. Pokud by bylo potřeba to uspokojit, tak by to nebylo 13 milionů miliard eur, ale spíše 100 miliard euro, které bychom museli položit na stůl pokud členské státy chtějí eh, plnit své sliby, svá slova, tak musí udělat dvě věci. Buď musí vlastně ty cíle být na úrovni ambicí, anebo snížit své ambici na výši svých prostředků. To jsou dva jediné způsoby, jak napsat bílou knihu. Když je velký rozdíl mezi ambicemi, cíly a prostředky k jejich dosažení, tak nakonec to vlastně eh, odnese ta důvěryhodnost obtíž, že je trošku pozdě na to, aby tato směrni- politická směrnice byla napsána včasně, aby to bylo ve stejném čase se směrnicí NDPP. Jak vidíme na tomto diapozitivu, to je ten červený čtvereček dole, tak zpracování nové politické směrnici by mělo být dokončeno v únoru 2019. Podle mého názoru bude velice těžké napsat novou knihu, v, v roce, kdy budou evropské volby. Bylo by realističtější výjít ze stávající úrovně ambic a synchronizovat to, co se dá. Přesně, a to je můj druhý návrh, je potřeba zacyklit ten evropský proces, synchronizovat s NDPP. Ale vím, že tyto orgány už, že ty procesy už dlouho spolupracují a nechci toto téma dále prohlubovat. Třetí námět, vybavit evropské struktury personálem v dostatečné množství, aby se provádělo to vhodné plánování. Není rozumné, abychom požadovali od 30 lidí, aby dělali práci 350 lidí, anebo by to znamenalo, že členské státy nejsou seriózní vůči Unii. A konečně je potřeba jmenovat evropský proces, zpracovat ho do jednotného dokumentu, což nebude jednoduché a nebude to snad snadné, protože každá organizace chce vlastně si zpracovat svůj vlastní dokument ze střednědobého hlediska. Je možné uvýšlet o několik, přemýšlet o několika procesech. Za prvé samozřejmě zpracování bílé knihy. Otázka podle mě není, zda máme zpracovat bílou knihu. Já už jsem řekl na začátku, že je to to ozubené kolo, bez kterého proces plánování nemůže začít. Takže otázka není, zda máme napsat bílou knihu, ale kdy máme napsat a jak. Pokud se týká kdy, tak je potřeba, aby byla schválena do roku 2021, aby se synchronizoval evropský cyklus s cyklem NDPP, který začne začátkem roku 2023, takže musíme začít rychle po volbách 2019. Aniž bychom čekali na volby, tak parlament se už může zabývat prostředky a cestami, může zpracovat přesnější cestovní mapu, eh, používat ji při slyšení budoucích komisařů a vysoké, před, vysokého představitele. Pokud jde o to, jak tak to není, nedělejme Mission Impossible. Všechno to, co slyšíme, vede k té bílé knize. Nebude to určitě bílá kniha po francouzsku nebo po anglicku, nějaký dokument o 100 stránkách, který zahrnuje jak cíle obrané politiky, tak cíle v oblasti vojenské, ale mohla by to být bílá kniha podle strategické koncepce NATO, dejme tomu 10 stránek, nevíc, která by definovala obecně obrané cíle to je vlastně v možnostech členských států. Důkaz je to, co dělali v roce 2016, když schválili Rady Evropské unie pro uplatňování globální strategie. Pokaždé, když schvalují nějakou směrnici na to, tak takto postupují. Přesně je potřeba inspirovat se tím, co se dělá v NATO, oddělit politické cíle od vojenských cílů. Jakmile politické cíle budou schváleny, tak požádat vojenský výbor o to, aby předložil návrhy ve, v souladu s těmito cíly a potom potvrdit nebo změnit tyto návrhy na politické úrovni. Ve skutečnosti Evropská unie nebyla nikdy tak blízko napsání Bílé knihy jako v roce 2016 a je škoda, že její vedoucí představitele neměli odvahu jít až do konce. Druhý návrh pokud každý členský stát nevybuduje ty kapacitní cíle, jako to dělá NATO, tak je potřeba alespoň ten evropský proces dovést k jednotné cestovní mapě, ne aby bylo pět nebo šest různých cestovních map, jak je tomu dnes. A konečně myslím si, že je e, reforma NDP je nutná. Buď tedy e, nějaká agentura pro vedení, řízení těch programů, co by mohlo e, mít za, za následek úpory pro, eh, úspory pro EU nebo udělat z toho skutečnou výzkumnou agenturu, takovou DARPA, DARPu evropskou. A na závěr bych asi řekl, že procesy splánování evropské obrany, tak jak vypadá dnes, je neefektivní a komplikovaný nevytváří téměř žádné kapacity od té doby, co existuje a přes všechny iniciativy od roku 2016 je zde riziko, že se bude produkovat pouze papír. Do současnosti členské státy se uspokojili s touto situací, dokonce oni ji vytvořili. To z toho důvodu, že zejména nechtějí mít nějaký seznam doplňkových kapacit, který by museli vyplňovat. Nicméně věci se změnily. S Evropským obraným fondem Evropská unie bude poskytovat hodně peněz a pokud nechceme, aby tyto peníze pouze zalévaly písek průmyslníků, tak musíme to dělat rozumně a s uvážením. Aby to bylo efektivní, tak je potřeba skutečně zlepšit naše plánování. Pokud vedoucí představitelé Evropské unie chtějí skutečně Evropu, která chrání, pokud vy, evropští poslanci, pozitivně odpovíte na otázku Evropy, která chrání, tak musíte také odpovědět na otázku, jak tedy, jak to dělat. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji za tento přehled, za tu analýzu, za ty návrhy. Myslím, že si to musíme nechat nějak sednout a ještě si to sami všechno pročíst jednou, tak abychom mohli mít k tomu ty správné otázky, ale mám dojem, že nejlépe postoupíme ku předu, když skutečně vezmeme členské státy za slovo a vyzveme je, aby splnili to, co v principu již prohlásili, například u těch procesů, jako je proces kart toho každoročního přeskumu, to bychom mohli využít jako určitou páku a potom bychom mohli definovat, co potřebujeme a dát naše odborníky dohromady a dát jim také k dispozici ty prostředky, tak abychom mohli pokročit dále u těchto procesů. Myslím, že bychom takovéto studie měli dát k dispozici i kolegům v našich národních parlamentech, aby se tomu mohli věnovat a zahrnuli to do svých jednání a úvah. A také je třeba s tím konfrontovat vždy to aktuální předsednictví. S tím, co už bylo dávno rozhodnuto, ale vlastně to nebylo ještě uplatňováno, nebo není to ještě uplatňováno v praxi. Hlásí se kolega Strojevsky. Já bych chtěl poděkovat za váš příspěvek. Je skutečně poměrně vzácné, že zde máme tak kritické prezentace. A mám několik připomínek a také jednu otázku produkujeme příliš mnoho papíru, to je pravda. A skutečná rozhodnutí někdy nebo často nenásledují. A tento závěr je velmi tvrdý, pokud jde o obranu, pokud jde o bezpečnost, tak je to velice kritické, ale je to pravda. A rád bych zdůraznil, že jsme zde v parlamentu už jsem téměř čtyři roky, přece jen už vidím, že se věci v parlamentu změnily. Neviděli, nedívali jsme se na problém bezpečnosti až tak dopodrobna. Dnes vidíme, že bezpe- do jaké míry je bezpečnost důležitá. A navíc ty fondy, ty prostředky jsou někdy před rozhodnutími. Dnes zde máme rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské komise o tom, že se zvýší financování bezpe- v oblasti bezpečnosti, boj proti kybernetickým útokům, financování společných aktivit, financování armády eh, v oblasti výzkumu. A měl bych dvě otázky. Vidíme skutečně ty změny v přístupu eh, směrem k těm politickým rozhodnutím, to znamená, to klí, klíma aby zase změnilo tak, aby ta rozhodnutí skutečně byla přijímána. A druhá konkrétní otázka, jak tady tu nedostatečnou vůli provádět konkrétní činnosti, jak to tedy vypadá, vidíme skutečně tady tento nedostatek vůle jednat. A jakým způsobem se na to díváte? Děkuji moc. Další otázky v tuto chvíli? Vypadá to, že ne, tak dám slovo zpět kolegovi. <clears throat> Dobře, no tak skutečně od roku 2016 došlo ke změnám toho klimatu. Z, u různých faktorů, které všichni dostatečně znáte a není nutné o nich hovořit. Myšlení, mindset, jak říkáme anglicky, ten způsob myšlení se radikálně změnil. Vzniklo zde množství energie v oblasti obrany a ta vytvořila iniciativy. Já bych to kvalifikoval skoro jako takový světelný jev obrovské množství světla. A co je důležité, abychom si zachovali tuto energii a správně ji nasměrovali, aby byla efektivní, protože jinak to zůstanou prostě iniciativy a nepodaří se nám vybudovat, vytvořit ten laserový efekt, díky kterému něco vybudujeme. Všechny ty iniciativy, které byly přijaty, jdou správným směrem, ale je potřeba je vzájemně propojit. Je potřeba, aby byly efektivní, aby se zbližovaly aby to soukolí prostě fungovalo mezi evropskou úrovní a mezi členskými státy. Jinak všechny tyto iniciativy zůstanou jen na papíře, jak to bylo, bylo s tou předchozí iniciativou a prostě bude to pohroma, protože evropští občané, vy vlastně je přesvědčujete, že se staráte o evropskou občan, o, obranu, ale přitom nebude Evropa, která chrání, nebude více evropské obrany a občané řeknou, no vy jste to říkali, ale přitom ta Evropa nefunguje. Takže musíme být velice opatrní. Já si myslím, pane předsedo, se vší úctou ty věci se trošku usadit že nemus, nemáme nechávat ty věci usadit se, že naopak bychom měli posílit ty iniciativy. A ta druhá otázka, pokud jsem to dobře pochopil, jak se rozvíjí tady ta nedostatečná vůle jednat. Například prostřednictvím plánování obrany. Pokud nemáte plánování obrany, pokud nejste vy, vůdci Evropské unie, evropští poslanci, nejste schopni formulovat vaše cíle v oblasti obrany, zpracovat tu slavnou bílou knihu, a přitom vyjadřujete tolik přání už od roku 2016, tak všechny ty zprávy, které jste zpracovali, všechna prohlášení, bylo jich hodně od roku 2016, by zůstala jen na papíře. Pokud se spojíkojíte s tím, že se to musí usadit, tak prostě to nebude fungovat. Je potřeba, abyste přešli k činům, abyste měli pevné, jasné závazky, vůči evropským občanům. Je to možné. Proč dosud eh, evropští vůdci nechtěli zpracovat tu bílou knihu, protože mají v hlavě tu bílou knihu po francouzsku, která nejprve zpracovává inventář hrozeb, a protože nejsme schopni zpracovat inventář eh, hroze, paniž bychom se rozhádali mezi sebou, tak říkáme, no to je nebezpečné a nebudeme to raději dělat. Ale prostě udělejme jednoduchou bílou knihu. Když Evropská rada říká, chceme být schopni řídit externí krize, posilujme partnery evropskou obranou politiku, tak eh, poprvé ve své historii stanovili cíle v oblasti obrany a to je úžasné. A teď musíme být schopni, aby tyto politické cíle se přeměnili v konkrétní činy, které vojáci dokážou pochopit, aby se začalo plánovat. Protože jinak ty peníze se jaksi rozptýlí všemi směry, budeme zalévat ten písek v průmyslové poušti a bude to prostě katastrofa. Děkuji. Mhm, Vím, jestli jsem odpověděl. Hm. Jste spokojený s tou odpovědí? Ano, chápu. Ale ještě bych měl druhou část otázky. Rád bych věděl, kde jsou ty konkrétní překážky. Jestli jsou, je to nějaká skupina zemí nebo skupina politiků. Já chápu, že Evropská komise jedná, jak jedná. Máme prostě negativní příklady, ale kde hledat ty překážky? abychom přešli z papíru ke konkrétním činům. Jsou to ministerstva obrany, jsou to mm, ti rozhodující činitelé na, na vojenské úrovni, nebo jak si na koho, na koho obracet naše žádosti, my jakožto euro, europoslanci. Eh, Možná to ještě doplním. Já mám dojem, že i v oblasti ministerstev obrany tady ten starý britský seriál, jistě pane ministře, je často skutečně uplatňován v praxi, objevuje se v praxi. Možná i na úrovni Evropské rady nebo u ministrů, kde se neformálně setkávají ministři obrany a všichni se tam shodnou ale v rámci těch administrativních struktur, kde jsou ti odborníci a nebo i ty důstojníci na generálním štábu, ty mají často úplně jinou představu a často říkají jistě, pane ministře, ale často ve skutečnosti dělají opak. Protože tam mají určité procesy a interakce s určitými uh, částmi toho odvětví a průmyslu, mají tam určité kontakty a potom najednou přijde nějaký ministr a má tam nějaké nové nápady a to je neslíchané. A proto mám dojem někdy, že mezi těmi politickými prohlášeními a tím administrativním prováděním potom často ti, kdo mají ty obavy, nebo nevím, jak to přesně vyjádřit, že tito, těmto lidem se pokom, potom nakonec podaří ten politický úmysl toho ministra a nebo vlastně i rozhodnutí rady třeba nějak změnit v opak a nebo nechat výjít na prázdno. A takže když se tady pouštíme do něčeho nového, na nějakou neznámou půdu, tak je třeba dávat i na politické úrovni pozor na to, aby ti, kteří vždy říkají, že to vědí lépe a jsou pod tou politickou úrovní, tak aby byli také do toho zapojeni, aby měli tu politickou vůli a aby to skutečně probíhalo i v praxi. Možná je to v každé zemi jinak, ale když se podívám do Německa, myslím si, že to tam trochu znám, tak mám někdy takovýto dojem. Protože často se s paní ministriní shodnu. V tom nemáme žádný problém, ale potom jako poslanec vlastně na ty nižší úrovně už moc přístup nemám, a takže mám dojem, že v některých odděleních mm, ta spolupráce neprobíhá až tak dobře. Takže možná, že je to část té odpovědi, ale formuloval jsem ji vlastně raději jako otázku, takže kolegové mohou do toho také doplnit své zkušenosti s tou politickou nebo s tou administrativní úrovní, jestli spolupracují společně nebo proti sobě a podobně. tout à fait, monsieur. No, ano, ano, pane předsedo. Já mohu opravdu podat svědectví o této otázce. Abych přímo odpověděl na vaši otázku, tak bych řekl, že jsou zde dva důležité body. Jeden, u nich nemáte stanovisko, a druho, druhé ano. Ta první, ten první věc, to jsou členské státy, na kterou nemáte kontrolu jsme teď v kritickém okamžiku, jsme téměř ve slepé uličce, kde nemůžeme zajišťovat evropskou obranu bez členských států, protože to jsou oni, které mají zbraně, průmysl, síly, mají zkušenosti, legitimitu ale současně nemůžete dělat evropskou obranu s nimi, protože oni to nechtějí. Takže ji nemůžete dělat ani bez nich, ale ani s nimi, protože oni to nechtějí. Když říkám nechtějí tak to nejsou jen vlády. Buďme, ja, mluvme jasně, jsou členské státy EU, které nechtějí evropskou obranu, protože se domnívají, že taková obrana by byla v protikladu k jejich vlastním zájmům. Já je nebudu uvádět, všichni víme, o které jde, že by to způsobilo odchod Američanů a tak dále a tak dále. Takže je hodně členských států, které nechtějí evropskou obranu. A nebo i v těch článech, kteří chtějí evropskou obranu, pan předseda uvedl svou zemi, abych mohl uvést také svou. Jsou roz, rozdíly mezi toho vlastního státu bez nějakého komplotistické konotace. A potom jsou tam různé administrativní, průmyslové, vojenské zájmy jsme tedy v trošku machiavelistické situaci, jak říkal Nikola Machiavelli, když změníte situaci, tak vlastně nepotěšíte ty, kteří využívají, ale potěšíte ty, kteří budou využívat té nové situace. Takže je velmi obtížné přejít z jednoho okamžiku do druhého. Je pravda, že hodně lidí eh, se cítí pohodlně, prostě jim to vyhovuje takováto situace, ať už jsou to vojáci, výrobní podniky a tak dále. Popravdě řečeno, když jste mocný, bohatý, máte hodně peněz, tak nepotřebujete spolupráci. Je to komplikovanější, zdlouhavější, musíte dělat věci, které nutně nechcete dělat. Pokud prostě nemáte prostře- máte dost prostředku, tak nespolupracujete a vůbec nechcete další integraci a spolupráci. Takže to je první Překážka, nad kterou nemáte kontrolu. Členské státy druhá překážka, nad kterou máte kontrolu, to je způsob řízení Evropské unie. Nepodaří se nám nic v oblasti obrany, pokud nebudeme jednomyslně přijímat rozhodnutí. Všechno ostatní to je jen takové blabla, takové řeči a literatura. Víme, že někteří evropští představitelé, předseda Juncker, byly zde návrhy německé kancléřsky, za závěry rady mezi Německem a Francií v, z Bezpečnostní rady Evropské unie, jinak se nám to prostě nepodaří, pokud nebudou jednomyslná rozhodnutí. Takže začněme se soustředovat na tyto problémy. Nepodaří se vám z 27 nebo 28 státy vytvořit opravdové plánování bezpečnosti, pokud ta rozhodnutí nebudou přijímána jednomyslně nebo budete avantgardní a výjdete z rámce institucí. Jinak to prostě nepůjde, jinak to bude jen na papíře a bude to literatura. OK. Dobře. Pokud nejsou další otázky ani připomínky, tak děkuji za tu prezentaci té studie a určitě se jí budeme věnovat. Budeme sledovat další postup tady v parlamentu. Některé ty iniciativy řešíme trvale. Takže moc děkuji a zůstaneme v kontaktu. Děkuji. Takže tento bod na pořadu jednání je ukončen. A nyní pokračujeme bodem 12 na pořadu jednání. Je to druhá vlna projektů v rámci stále strukturované spolupráce. Takže prosím řečníky, dotčené řečníky, aby

Attenzione tedesco. So. Eh. <laughs> Takže bod 12, ještě jednou tedy, tématem je druhá vlna projektů v rámci stále strukturované spolupráce a já ještě jednou srdečně vítám Arnouta Molenára, zástupce zástupce vedoucího divize pro ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování na téma schopnosti, koncepce, školení a cvičení v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Dále kapitána Larse Schumana, vedoucího divize na vojenském štábu EU v rámci ředitelství pro koncepce a schopnosti a dále pala, pana Alessandra Cignoniho, vedoucího útvaru Evropské obranné agentury. My jsme se před rokem velice radovali, že bylo oficiálně spuštěno PESCO, a vzali jsme na vědomí ty směrnice a ten rámec pro práci PESCO. Již jsme tady projednávali některé projekty, které jsou součástí PESCO při různých příležitostech a v principu si myslíme, že jsme na správné cestě posilování bezpečnosti Evropské unie, i když osobně můžu připomenout že některé ty projekty by mohly být ambicioznější, ale to je můj osobní názor. Já tedy tady vítám ty tři řečníky, kteří nám trochu představí tu druhou vlnu projektů strukturované spolupráce. Pane Molenáre, chcete začít? Dobře. Takže máte slovo. Děkuji moc. Možná jenom na úvod z mé strany a potom samozřejmě kolegové z ED a, z vojenského štábu mě doplní. My spolupracujeme i my tři konkrétně dohromady, ale i ty instituce, které tady představujeme, takže my společně pracujeme na implementaci PESCO. Co se týče té druhé vlny projektů PESCO, tak možná bych se na to podíval ještě trochu z minulosti a vysvětlil, jaké jsou ty kroky a postupy, které využíváme. A včera to vedlo k rozhodnutí ministrů přijmout další soubor projektů. Samozřejmě hlavní rozhodnutí je to rozhodnutí rady, které zakládá, zřizuje PESCO a musíme chápat, že ty projekty PESCO jsou způsobem, jak členské státy mohou pomoci k těm závazným, k uskutečňování těch závazných závazků. Napomáhají také plnit úroveň ambicí EU a musí být v souladu s procesem kart a jeho výsledky. Jak jste říkal, my se vlastně prezentujeme jako kontaktní bod. Co se týče těch projektů, je třeba chápat, že se jedná o různé druhy projektů. Některé jsou více v oblasti školení a interoperability, jiné, eh, v jiných jde skutečně o rozvoj nových schopností, další se zaměřují na zlepšování té provozní dostupnosti těch schopností a jejich operativnosti. Je tam jeden koordinátor projektů, který vede tu koordinaci. V červnu rada přijala společnou sadu pravidel pro řízení, to znamená, jak mají tyto projekty fungovat a probíhat. Je to vlastně součást rámce EU a je to, probíhá to v rámci rady. To znamená, že je tam určitý reportovací mechanismus. Ten proces výběru má řadu kroků. My jako sekretariát PESKA jsme vyvinuli řadu hodnotících kritérií. Potom vydáme vždy výzvu k předkládání návrhů, tak aby členské státy účastnické mohly přijít s návrhy nových návrhů. Sekretariát PESCO to potom vyhodnotí z hlediska schopností a také z operačního hlediska, z vojenského hlediska, vojenskými pracovníky. A potom máme doporučení, která jsou jako doporučení radě. A ta byla předložena v říjnu. Takže potom už je to na radě. A když se to potvrdí, tak je to vlastně základ toho rozhodnutí rady, tak jak bylo přijato včera. Myslím, že s touto novou vlnou projektů tam máme zajímavé a důležité projekty, které pomohou vyřešit i ty identifikované nedostatky, pomohou splňovat ty závazky a tu úroveň ambice EU, abychom posílili ochranu našich složek. My ty informace o těchto projektech zveřejňujeme. Myslím, že dnes po zasedání rady se to objevilo na různých webových stránkách a máme novou webovou stránku pro PESCO, která by měla být online dnes v 17 hodin a tam by všechny ty informace měly být k dispozici veřejnosti. Samozřejmě včera ministři velice zdůraznili význam nejenom této nové vlny projektů, ale také zaměření na implementaci. Příští rok se budeme dívat na to poučení z toho procesu, který proběhl letošní rok, tak abychom spustili příští rok ten nový roční cyklus a ty projekty budou muset předložit zprávy o pokroku radě v průběhu jara. A nyní předávám slovo kolegům. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Děkuji moc za pozvání v rámci sekretariátu PESCO. Já vysvětlím z té provozní perspektivy trochu podrobněji, jak proběhlo to vyhodnocení z té operační perspektivy. Pan Molenár již řekl, že projekty Pesko by měly sloužit také jako nástroj pro plnění závazků a my jako vojenský štáb EU jsme se konkrétně věnovali tomu závazku 12, který řeší dostupnost a použitelnost sil a schopností. Dívali jsme se na závazek 13, který řeší interoperabilitu těch složek, což je velice důležité z operační perspektivy, a také na závisky, které souvisí se s, s nedostatky eh, ve schopnostech, co se týče požadavků. A také jsme se věnovali závazku 10, který řeší společné využívání stávajících sil. To znamená, kde máme možnosti propojit navzájem existující síly, tak abychom vytvořili soubor sil, které je možné využívat pro operace. Takže z tohoto hlediska jsme se dívali na ty závazky. A potom jsme tam měli konkrétní hodnotící z kritéria, které jsme vyvinuli a ta vlastně souvisí s tím, co jsem teď říkal a tato hodnotící kritéria jsou v první řadě soulad s katalogem požadavků z roku 2017, to znamená, jaké jsou požadavky na schopnosti, které se odvozují od ilustrativních scénářů, které jsou eh, realistické a myslitelné z hlediska plánování. Dále jsme se dívali na takzvaný katalog pokroku, to znamená na požadavky, které nejsou v tuto chvíli plněny členskými státy, to znamená, kde máme nedostatky. Dále soulad s tím, co jsme se naučili s poučeními z těch operací, jaké závěry jsme vyvodili a kde jsme zjistili určité mezery a nedostatky v těch operacích. Dále jsme se věnovali té použitelnosti, nasaditelnosti těch sil a složek a do jaké míry ty schopnosti, které by mohly vzniknout z určitého projektu, by mohly skutečně být použity v operacích. To znamená jejich využitelnost, nasaditelnost. A dále prvek interoperability, to znamená, dívali jsme se skutečně na to, kde ty schopnosti řeší zvýšení interoperability složek. Především, když hovoříte o mnoho národních silách, tak ta interoperabilita není vždy automaticky k dispozici, takže je třeba se věnovat tomu, zda jsou nějaké specifické projekty, které podporují tu interoperabilitu a v neposlední řadě jsme se také věnovali dostupnosti těch sil, i když ta dostupnost nakonec je otázka ochoty členských států dát tyto kapacity k dispozici nakonec. Takže spíše je to co nejlepší možný odhad, než skutečně tvrdý fakt. Takže jsme vyhodnotili každý projektový návrh, bylo jich 33 ze strany členských států. Trvalo to 6 týdnů a zapojili jsme všechny odborníky napříč vojenským štábem EU ze všech ředitelství využili jsme všechny znalosti a odbornosti, které jsme měli k dispozici. Z provozního operačního hlediska ty návrhy, které byly vyhodnoceny jako potenciální projekty PESCO, které nyní byly od včerejška tedy vybrány, tak ty zvyšují krátkodobou a střednědobou vojenskou kapacitu a efektivitu EU. A chtěl bych zdůraznit, že je potřeba pokračovat s tím rozvojem PESCO a měli bychom se zároveň dívat na synergie mezi PESCem a kart tím každoročním vyhodnocováním, přeskumem. Vy jste, pane předsedo, již předtím zmínil, že kart ten koordinovaný přeskum každoroční podporuje vývoj schopností a je tedy potřeba vytvořit propojení mezi Kardem a PESCO a především tedy to zohlednit při výběru těch projektů PESCO. A chtěl bych také zdůraznit, že musíme vidět PESCO jako celek a ne jako samostatné projekty. Takže musíme vždy mít na paměti tu koherenci těch projektů. Dám vám příklad. Vyberu jeden příklad z těch 17 nových projektů a to je takzvaný Deployable Modular Underwater Intervention Capability Package, což je schopnost, která by integrovala širokou škálu prostředků, které působí pod vodou a jsou tedy bezpilotní prostředky, které působí pod vodou. To znamená, že tento projekt sám o sobě pokrývá více než jeden aspekt té kapacity. A navíc bude propojen také s jinými již existujícími projekty PESCO, jako je ochrana přístavů například, ale také s poloautonomními systémy pro protiopatření. Takže na první pohled tento návrh projektu nevypadá, že by byl něco trochu víc než určitá potápěčská škola, tak co se týče té vzájemné koherence těch projektů, tak tam vlastně přináší mnohem větší hodnotu, když je tedy viděn celém tom kontextu. Takže to je vždy důležité vidět ty projekty při tom vyhodnocování v tom kontextu. Nejde pouze o ten konkrétní jednotlivý projekt, ale vždy musíte mít na paměti celý ten balíček, který je tedy pro nás tím základem. Děkuji. Děkuji a prosím pan Činiony. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem posluchačům za to, že si nás zde vyslechnete. Já se pokusím o stručnost a možná Mm, pouze něco doplním nebo dovysvětlím, protože pan Molenár popsal zhruba takový celý ten proces, popsal, jak je to s tím peskem, jak je to s výběrem nových projektů a kapitán Schumann eh, teď eh, také pohovořil o kritériích, která se využívají pro vyhodnocení nebo pro ten výběr projektů. A já vám teď popíšu podrobněji kritéria pro vyhodnocení návrhů projektů, které jsou eh, podány na náš sekretariát. V rámci sekretariátu PESCO členským státům eh, chceme poskytovat asistenci v tom, jak eh, lépe informovat subjekty, aby ty projekty předkládané mohly být vybrány. Takže zaprvé zvažujeme střednědobé až dlouhodobé perspektivy. Snažíme se zamyslet nad tím, jak tento projekt eh, bude utvářet budoucnost, jak může obohatit evropské kapacity a koncepce. Přitom eh, kladáme odpovědi na čtyři klíčové otázky. Za prvé, přispěje tento projekt ke zlepšení koherence kontextu evropských kapacit. To zní dost abstraktně. Konkrétně to vypadá tak, že se díváme na priority rozvoje kapacit v EU, což jsou priority, na nich se shodly členské státy. A také pan eh, kapitán Schumann hovořil o tom mm, přeskumu kart. Takže my bereme v úvahu i výstupy přes Komokart. a e, díváme se na to, zda ten projekt je v souladu s prioritami a zda je také v souladu s nejnovějšími závěry přes Komokart. Zároveň se snažíme porozumět tomu, jaký tento projekt může mít dopad na e, celý ten, e, na celou tu strukturu kapacit když je to nějaký námořní projekt, tak se musíme zaměřit na to, jak to vypadá v té námořní oblasti, jaký ten dopad bude střednědobý a dlouhodobý, jak to obohatí kapacity námořní oblasti. Takže to je první otázka. Další, eh, dalším kritériem je určitá zralost toho projektu nakolik je ten projekt připravený. Takže třeba když hovoříme, eh, jedná se totiž o spolupráci s několika členskými státy, takže mohou zde být eh, různé požadavky, některé projekty už mohou být v pokročilejší fázi, mohou více eh, odpovídat těm společným požadavkům. Další takový výrazný prvek se týká, nebo který se týká té zralosti projektu je to, jak je to navázáno na stávající, probíhající aktivity v jednotlivých oblastech. Máme zde třeba nějaké regionální specifické aktivit, aktivity. Jedná se vždy o rozvoj kapacit EU. Musíme se podívat na celkový kontext, je důležité brát v úvahu případné synergie, a zároveň to, aby nedocházelo k nějakému překrývání, k duplikování. To je také důležitý prvek. Zároveň přeskoumáváme i koherenci eh, s cíly Severoatlantické aliance. Máme zde společné prohlášení, takže rovněž se díváme, nakolik eh, tento projekt je koherentní s eh, činností NATO. Může se také stát, že třeba nějaký ten konkrétní projekt eh, zrovna reaguje na nějakou prioritu, kterou se stanovilo na to. Při přeskumu připravenosti nebo zralosti projektu musíme mít vždy na paměti, že nejdůležitější dimenze je ta původní část, to znamená, ten musíme nejprve mm, být schopni odpovědět, nakolik ten projekt zapadá do toho kontextu evropského rozvoje kapacit, do toho systému. Pak je také dobré se třeba podívat zpětně na ty projekty z minulosti, kterých už celkem bylo 34. Tyto projekty byly z různých oblastí, byly různé povahy. Některé mm, tře- projekty třeba přispěly ke zlepšení výcviku, některé vytvořily společná zařízení a vybavení pro EU. Také zde byly projekty e, které přispěly třeba e, námořnímu prostředí, anebo naopak třeba mm, pozemnímu. Mm, také jsou zde určité projekty, které přispívají k lepší kyberbezpečnosti, nebo jsou zde projekty komunikační, informační. Některé projekty byly průřezové, to znamená, že přináší určité průřezové kapacity, které mohou využít eh, různé oblasti. No a pak jsou zde ještě specifické projekty, které se zaměřují na oblast vesmíru. A to se vlastně bude týkat i té druhé um, šarže těch projektů PESCO. To je z mé strany vše a rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji, paní Lézing. Paní Lézing se hlásí tady o slovo. Ich spreche. Děkuji, budu mluvit německy, ano. Takže měla bych připomínku, myslím si, že je dobré, že je určitý seznam plánovaných projektů, který je předložen. Ten potom tedy důležité také ten časový okamžik, kdy tedy rada o tom rozhodne. Zabývali jsme se tím i v rámci parlamentu. Zatím to ale bylo poněkud retorické, politické, tedy spíše hodnocení. Teď bych měla spíš podrobné otázky na všechny řečníky. Původně bylo na tom seznamu 33 těch projektů, které byly zredukovány na 15, které byly vyškrtnuty, které ty projekty tedy a proč. A co jsem neviděla na tom seznamu, určité ceny, jaké tedy náklady a jaký časový plán, hm, jaké lhůty tedy budou stanoveny. Konkrétní projekt Eurodronu Například můžete to říci u tohoto jednoho konkrétního příkladu? Děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Ano, kolegyně Valero. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat ohledně těch leteckých systémů, také pokud jde o drony to je právě něco, na čím se tedy někteří poslanci by si přáli, aby bylo určité společné stanovisko, společný postoj v tomto, tedy ze strany rady, pokud jde o možné využití dronu. Můžete o tom se zmínit nějak podrobněji? Děkuji. Děkuji. Já se také připojím k seznamu k dvěma kolegyním, které se už zmínili o dronech. To je tedy to téma, o kterém zde hovoříme. Jsem rád, že na to poukazujete a mohl, mohl byste poněkud o tom IDIDP, o tom rozvojovém programu vojenského průmyslu pohovořit poněkud o deta- do podrobnosti v rámci PESCO a moje všeobecnější otázka. Vycházím z toho, co říkal kolega Moro. Základní je pro mě otázka, kolik nebo do jaké míry tentokrát tyto projekty se budou obvíjet, odvíjet jakožto strategické dokumenty EU, kde už jsme definovali jako co bychom rádi měli, jaké kapacity tedy. A nebo budou to zase, bude to zase nějaký kompromis, e, nějaké národní projekty, které jaksi z toho budou odvozeny. Jsou to tedy ty evropské projekty, které sledují, které dodržují tu evropskou strategii, například ten eurodron, ty eurodrony, to je určitě právě ten projekt, o kterém tedy můžeme hovořit jakožto o evropském. Potom máme zde protokol k evropské smlouvě, který se týká společných hm, svazů. Jak tedy tady s tímto je? národní, vytváření národních příspěvků a také podíl, podíl nebo účast na nadnárodních projektech, nadnárodních strukturách. A když už jsem to uvedl, možná to nejsou pouze dnes národní seznamy projektů. Máme zde projekt European High Atmosphere Ship. To jsou nějaké projekty ve stratosféře, Američané pravděpodobně něco takového mají, tak je to možná nějaké zbožné přání francouzů, jak tedy to vypadá nějaké vzducholodě teda, které by měly lít, létat do stratosféry. Jak to tedy s tím vypadá? Je to v nějaké už konkrétnější fázi nebo je to jenom spíš takový seznam zbožných přání OSN? Who would like to answer if there are no other questions? Make... Ano, děkujeme, takže můžete odpovědět. Jo, ještě se, pardon, ještě se hlásí jeden pan poslanec. Ano, děkuji. Ta prezentace byla velice zajímavá. Pokud jsem to pochopil, tak Irsko se eh, neúčastní, nemá tam žádný projekt. Myslím si, že možná bychom mohli trošku také přispět svou troškou do mlína. A ohledně peska, jestli můžete k tomu něco ještě doplnit. Yeah, okay. I, I will start, uh... Ano, děkuji. Takže já nejprve odpovím na první dotaz. Dostali jsme 34 návrhů projektů a nakonec eh, jsme vybrali 17, pro, 17 projektů. Takže jak vypadal ten proces? Mohu říct si, že všechny návrhy projektů byly velice důležité pro členské státy a že všechny projekty byly relevantní, ale jako sekretariát PESCO společně s zástupci členských států jsme se využili, jsme se rozhodli aplikovat určitá kritéria při posuzování všech těch eh, projektů a rozhodli jsme se, že také budeme členské státy informovat, nakolik ty jejich projekty odpovídají těm kritériím. Už jsme to vlastně trochu popsali, i můj kolega Lars Schumann z vojenského štábu EU to popsal. Jedná se o určité ohodnocení projektů, to znamená, že jsme prošli jeden projekt, jeden návrh po druhém a mm, dívali jsme se na dva hlavní perspektivy. Provedli jsme vyhodnocení na základě mm, té, toho pohledu kapacit a operace. Tímto postupem nám zbylo 17 projektů. To byl vlastně výběr členských států. My jsme pouze provedli určité vyhodnocení na základě těchto dvou perspektiv. A pak jsme členské státy informovali o našem ohodnocení, o tom posouzení a potom členské státy sami vybrali, jaké projekty mají být v rámci PESCO realizovány. Tak to vypadal postup a tímto způsobem jsme vybrali 17 projektů, které nyní vyhlásila rada. Pak jste se ptali na ten projekt Eurodronů. No, zde hovoříme o projektu, který už vychází z poměrně takového vysoce připraveného, zralého projektu. Je to tedy určité další rozvinutí. Využívá se, hovoří se o tom, jak využívat um, letouny, které mají uh, další výkon. To znamená, bude to jakási budoucí nebo další generace dronů, které mohou um, se používat pro různé účely sledování situace vyhodnocování situace. Myslím si, že teď dám slovo kolegům a pak se ještě možná vyjádřím k té poslední otázce. E, děkuji. No, samozřejmě, že součástí posouzení projektu je to, že si že se podíváme na ten projekt samotný, ale to, že ten projekt se nedostane do užšího výběru, to, to neznamená, že úplně ho smeteme ze stolu, znamená to pouze to, že ho vrátíme členskému státu, který třeba ten projekt může nějakým způsobem upravit nebo ho vylepšit nebo nějak jinak využít. Co se týče nákladů, tak eh, na ty jednotlivé projekty to záleží na členských státech. Jediná věc, kterou my můžeme udělat, taková spíše technická věc, eh, je zamyslet se nad tím, zda se třeba ale můžeme se zeptat eh, na to, zda členský stát již plánuje, že bude mít vyčleněné prostředky na ten projekt, protože pouze to je, to je jediný způsob, jakým ten projekt může být eh, zrealizován. Ale ty náklady to my sami nějak nekontrolujeme. Pak jste se ptali, jak to nakonec všechno funguje. Je to postup ze zdola nahoru, to znamená, členský stát přinese návrh, pardon, návrh projektu, ale my zase zde provádíme posouzení ze zhora dolů. Hmm, posuzujeme výhody, nevýhody, nedostatky. To znamená, snažíme se aby zde byl, byla kombinace přístupu ze stola nahoru i ze zhora dolů. To znamená, eh, ze stola nahoru je zde ta, hm, jsou podávání těch návrhů a ze zhora dolů je vyhodnocení. Není to tak, že, že bychom říkali někomu, měli byste hm, připravit projekt v této oblasti. Možná, že v budoucnu tak můžeme postupovat, ale zatím je to tak, že členské státy mají své vlastní plány, mají své vlastní prostředky a tak dále. Je zde také poměrně zajímavá vazba eh, s projekty, které budou realizovány v rámci evropského eh, projektu EDIDP, což je sice něco jiného, ale myslíme si, že některé projekty by třeba mohly žádat o financování v rámci toho druhého nástroje. A pak jste se ptali na Irsko, ale možná třeba i na jiné země, které ne, nepodali projekt nebo které se nedostaly do toho užšího výběru. Mm, myslíme si, že celkově členské státy mají velký zájem, ale zároveň je to určité břemeno, musí mít dost peněz, aby investovali do toho projektu, takže bych určitě asi nebyl překvapen, když by se objevila jedna nebo dvě země, které zkrátka řeknou, že z určitých důvodů se nechtějí účastnit, třeba, třeba i z politických důvodů. No a pak jste se ptali na ten web, takže myslím si, že se určitě můžete podívat na naši webovou stránku a také děkuji i za pomoc našim kolegům, kteří nám pomohli s vypracováním té webové stránky. Já bych snad už dodal ještě jednu věc k vaší otázce. To znamená, jaká je taková ta zastřešující strategie a jak eh, ta strategie a koncepce zapadají do tohoto procesu. Celý ten plán rozvoje kapacit je motivován tou globální strategií a prováděcím plánem globální strategie pro bezpečnost a obranu. Pak jsou tam scénáře odvozené právě z globální strategie. Vše, co žádáme ohledně kapacit, vyvozujeme z mise a operací vytečených globální strategií. Takže Každý požadavek, který vznášíme, vychází vždy z, z těch strategických eh, dokumentů. To znamená, samozřejmě nejdůležitější jsou ty priority, eh, priorita je tím nejdůležitějším kritériem. Vycházíme z globální strategie, a pak teprve jako další krok jsou určité nedostatky, respektive třeba pokud víme, že tam chybí nějaká kapacita, tak můžeme mm, jak se vyžádat eh, odstranění té, toho nedostatku. Takže to bych tak nazval podle svého názoru určitou zastřešující strategii. Dobře. Další kolečko, lézing, Valero, Flanagan. <clears throat> Já. Ano, PESCO je vlastně teď nový akční rámec a zde jsme tedy to grénium, které vlastně by mělo odpovídat za parlamentní kontrolu a parlamentní transparentnost. Takže bych se ještě chtěla zeptat, co, čeho se týká ten projekt dronů, Potom by zde ještě byla otázka ohledně časového rámce. Zda jsou k tomu nějaké podrobnější představy. A vy jste teď řekli, že není, žád, nejsou, není žádné rozložení nákladu, žádná prezentace přesnější nákladu. Existuje alespoň nějaká hruba představa, že já si myslím důležité, aby vlastně občané měli, si mohli udělat určitou představu o tom, o těch nákladech. A potom, protože jste neodpověděli na moji otázku, která se týkala postupu, to znamená, jak ty projekty, nezeptala jsem se na ten proces zamítání, ale spíš jaké projekty byly odmítnuty a proč, zda k tomu máte nějaké příklady, proč byly ty projekty odmítnuty, Zda třeba někdo je už eh, jinde realizoval, podle jakých kritérií se řídili, nebo jaká kritéria to jsou pro to odmítnutí. Děkuji, kolegyně Valero. Ano, to bylo v podstatě v souladu s, s vaší úvodní otázkou. Zda to patří do toho plánu pro rozvoje kapacit. Vy jste řekli, ano, vy jste řekl, že to je postup z dola nahoru a ne z vrchu dolů. Já si myslím, že jsem pochopila, že ten plán pro rozvoj kapacit eh, má určitá, stanovuje určitá kritéria pro eh, znalost eh, těch projektů. Je to tedy pravda, nebo je to tak? Mr. Molinar. Děkuji. Pan Molinar odpověděl na mou otázku o Irsku. A o tom, zda i ostatní země se nezúčastní. Řekl jste, že možná pro některé země, že některé země na to nemají jakousi kapacitu, takže myslíte si, že právě to byl ten důvod, proč se Irsko nezúčastnilo? Irsko je poměrně bohatá země a má teď jeden z největších eh, ekonomických růstů. V podstatě teď, teď má úplně největší ekonomický růst v rámci EU. Takže když říkáte, že Eh, na to ty státy nemají kapacity, tak si myslíte, že tedy Irsko tedy v tom nemá dostatečné finanční kapacity, nebo zkrátka není dostatečně eh, jaksi motivováno, nebo zda mu chybí... Když zkrátka říkáte, co, co tedy, co tím myslíte, že, že, to, že není to v, v kapacitě té, té země podat ten projekt? Dobře, takže prosím druhé kolo odpovědí. Ano, děkuji. Já se pokusím odpovědět precizněji. Možná bych začal nejprve um, toho nového plánu EUCDP. Ptala jste se na to, zda to je ze zhora dolů nebo ze zdola nahoru. Snažíme se o to, aby priority odpovídaly prioritám, které se definovaly sami členské státy. Členské státy definovaly oblasti, co by priority, v jakých oblastích chtějí společně kooperativním způsobem rozvíjet své kapacity. A je poměrně běžné, že některé priority členských států se velice dobře e, shodují s prioritami CDP, Mm. Může to souviset s misemi, může to souviset s eh, nedostatky, které byly identifikovány, může to souviset s různými dlouhodobými cíly, s dlouhodobými plány rozvoje kapacit. Pak je zde ještě oblast eh, toho, kam třeba členské státy zrovna investují, v jaké oblasti oni sami chtějí spolupracovat, Já si myslím, že je poměrně normální, že jak tento proces probíhá. Takže ty úvahy členských států se potom použijí pro přípravu CDP. Chci říct, že každý projekt je velice důležitý, už to bylo rovněž řečeno pro ten členský stát, ale my se na to díváme ne z pohledu toho členského státu, ale z pohledu EU a zároveň z pohledu CDP. Eh, zda ten projekt eh, reaguje na některou prioritu CDP. Jaký druh kritérií využíváme? Možná jsme hovořili příliš technicky ve své prezentaci. Já bych chtěl spíše zdůraznit, že kritéria, která jsem zmínil během briefingu, hovořil no, jsem třeba o kritérii, které se dívá na střednědobou a dlouhodobou perspektivu. Takže když já ještě připomínám, že se snažíme vždycky odpovědět na čtyři klíčové otázky. A tím, že odpovíme na ty čtyři klíčové otázky a přineseme hmm, důkazy nebo argumenty, na, eh, jak ten projekt odpovídá, tak to používáme pro posouzení. Kapitán Lars Schumann ještě hovořil o dalších kapacitách když se potom ještě přeskoumává operační schopnost toho projektu. No a nakonec ještě to vyhodnocení dáváme k dispozici členskému státu, aby mm, ten projekt třeba upravil nebo nějak mm, zlepšil. Není to tak, že my bychom nějaký projekt zkrátka odmítli nebo zamítli. My ten projekt posoudíme na základě kritérií, která byla předem oznámena členským státům, no a na základě, a pak členské státy informujeme, jak to porovnání s těmi kritérii dopadlo. Vedeme s členskými státy dialog, členské státy mají také i příležitost a možnost rozhodnout se, na čem chtějí pracovat v rámci PESCO, Sekretariát funguje jako podpora členským státům v této věci. Děkuji. Já bych ještě řekl, jak je to s těmi projekty, které nejsou vybrány. Na to jste se ptala vy, paní poslankyně. Říkali jsme, že tam původně bylo 33 nebo 34 projektů. Já sám jsem je všechny úplně neviděl, ale dám vám dva příklady a řeknu vám, proč nakonec třeba tyto dva projekty nebyly doporučeny k dalšímu kolu. To první, ten první projekt se týkal mm, strategických eh, leteckých přesunů, třeba vybavení nebo eh, vojenských jednotek na dlouhé vzdálenosti. A v tom nám opravdu mnohé chybí. Takže tento projekt byl vyhodnocen jako velice cený. Ale bohužel zde byl pouze jeden členský stát, který by byl ochoten nebo připraven se na tom projektu podílet. No a pokud je pouze jeden členský stát, který je na tom eh, ochoten se podílet, no tak to nemůže být v rámci PESCO. Tak to je první příklad. A druhý příklad, tady zase úplně jiný. Byl zde návrh projektu, který se týkal určitých ochranných eh, nátěrů. To znamená, je to nátěr, který sníží viditelnost třeba pro radary. Je to velice taková specifická eh, technologie, ale je to až snad příliš tak moc specifické a technické, že už to zase vlastně nes, ne, nespadá do té kategorie projektů PESCO. Není to tak, že by ten projekt reagoval na něco, co nezbytně chybí eh, v té oblasti. Takže to jsou takové dva příklady projektů, které posuzujeme. A tyto dva projekty byly nakonec vyřazeny a každý z úplně jiného důvodu to je vše, co jsem chtěl dodat. No, děkuji. Já jenom stručně ještě zareaguji na otázku rozpočtu. Je zde budget, ale, pardon, členské státy mají nějaký návrh rozpočtu, ale nemají povinnost nám eh, ten rozpočet předkládat. Ne, v podstatě my nemáme povinnost přeskoumat návrh rozpočtu Předpokládáme, že všechny zúčastněné členské státy eh, se nějak domluví a že to třeba tedy skonsultují také se svými rozpočtovými orgány. No a pak ještě jste se ptal na to Arsko, Irsko. Já nevím, proč se Irsko nezúčastnilo a nechci vytvářet nějaké spekulace. Myslím si, že možná oni sami tam nepocitují žádnou potřebu, nenašli se v žádné prioritě, ale možná až bude další kolo, tak se třeba už přidají. A možná třeba je, nebo je možná zaujme nějaký projekt jiné země a oni se pak mm, přidají do spolupráce, ale já rozhodně bych, to by byly pouze spekulace, pokud bych jste eh, mm, nastěňoval nějaké případné důvody, proč Irsko třeba nebo jiný stát se nepřipojil. Mm, děkuji. Eh, mě velice zaujalo to, že jste, jak jste hovořil o tom projektu té přepravy letecké, a říkali jste, že vlastně pouze jediný členský stát se na tom chtěl podívat a ostatní země to nepovažovali za něco, co by bylo vhodné doplnit do té struktury. Vlastně nikdo jiný se na tom nechtěl podílet, tak to mě třeba velice e, překvapilo. No a pak chci ještě pak dodat věc, která se týká nákladů. Myslím si, že možná z taktických důvodů by nebylo moudré předávat k těm návrhům čísla protože průmysl si okamžitě řekne, aha, tak tohle je částka, kterou, kterou oni jsou ochotni zaplatit. Mm, pamatuji si na jedné misi ve Finsku, jsme hovořili s eh, Finy, kteří ten rok eh, měli předložit nějaký projekt v Bruselu a řekli, my jsme odpověděli úplně na všechny otázky, ale neřekli jsme jim, Eh, kolik peněz jsme na to ochotni dát, protože okamžitě by potom skočil průmysl a mm, využili by tu informaci. Takže mm, si myslím, že je dobré neříkat úplně, kolik jsme schopni mm, nebo kolik jsme ochotni na něco vynaložit, protože pak nám tam zbyde určitý takový manevrovací prostor pro jednání s průmyslem, abychom získali to, co chceme za dobrou cenu. Dobře, už nevidím žádné další otázky, takže vám ještě jednou děkuji, pane Molenáre, za vaše druhé vystoupení. Děkuji také panu kapitánu Šumanovi a také ehm, třetím účastníkovi, panu Alessandru Sigoněvi. Děkuji vám všem. A tento bod pořadu jednání můžeme zakončit. Yes. So, uh, the next uh, point of the agenda is uh, in camera and uh... Další bod je tedy in camera. Takže to znamená, že to je bez kamery. Takže ti, kteří nemají oprávnění tady zůstat, což je tedy veřejnost, tak bychom vás chtěli vyzvat, abyste si užili zbytek vašeho dne někde jinde. Takže zde mohou být pouze poslanci a pracovníci skupin. Už jsem viděl, že odcházejí někteří asistenti poslanců, můj už také odešel, aby byl příkladem takže ostatní jsou součástí politických skupin. Dobře. Ale musím říct, že na všech těchto uzavřených jednáních mohu často potvrdit to, co se někdy říká, že to potom odpovídá také s tím, co se dočteme v tisku. A někdy si říkám, zda ti, kteří to prezentovali, byly ze strany našeho parlamentu, nebo... Ale je to tedy důvěrné. Hello. So, my pleasure. See you.